Hmm. Good, morning. Dobrý den. Myslím, že můžeme začít, protože máme nabitý program. V 11.15 eh, přijde bulharský ministr zdravotnictví, takže první bod na pořadu jednání je umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky Slovo má zpravodaj pan Lavia. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád udělal takový stručný úvod o podmínkách, které nás tedy dovedly k tomu, že dnes o tomto tématu diskutujeme. Myslím si, že legislativní rámec je důležitý k tomu, abychom dobře pochopili roli parlamentu v této oblasti a jaké jsou kompetence parlamentu. V rámci mé prezentace eh, Položím několik otázek na zástupce Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé přípravky a to učiním v angličtině, aby mě přímo porozuměli. Nejprve, jak jsem řekl, eh, pohovořím o kontextu. Tato <clears throat> Evropská agentura pro léčivé přípravky bude muset změnit své sídlo na konci března roku 2019, to znamená v té, to, v té době, kdy tedy Spojené království eh, opustí Evropskou unii. Je zde konkrétní eh, přís, přís, eh, postup, který byl potvrzen a bylo řečeno, že 20. listopadu o tom bylo rozhodnuto, že by se tedy agentura EMA měla přestěhovat, měla přestěhovat své sídlo do Amsterdamu. Poukazuji tedy na to, že se to bude řídit konkrétním postupem. Došlo k dohodě o jednotlivých sídlech jednotlivých agentur. To je prostě běžný postup, podle kterého se tyto záležitosti rozhodují. 27. listopadu 2017 bylo rozhodnuto, že agentura EMA se přestěhuje a toto všechno je také dokumentováno, protože a sídlo její tedy nebude už v Londýně, nýbrž v Nizozemsku. Parlament však nedostal téměř žádné informace o tom postupu. Teprve potom, kdy to rozhodnutí bylo přijato, jsme se rozhodli, že rozhodnutí neproběhlo podle smluv, ale na základě všeobecné dohody a podle všeobecných právních eh, aktů. A v souvislosti s tímto rozhodnutím, které bylo přijato, musím říci, že jakožto poslanec Evropského parlamentu se k tomu stavím poměrně kriticky a musím říci, že zde byla nedostatečná transparentnost a nebyly poskytnuty dostatečné informace ohledně přemístění sídla EMA. Nyní tedy Hovořilo se samozřejmě také o finančních prostředcích a my si myslíme, že není vůbec vhodné a přiměřené, že se vlastně dozvídáme informace až poté, protože když se jedná o takto důležité agentury eh, Evropské unie, které mají eh, důležité dopady na každodenní život, evropských občanů, kde jde o bezpečnost léčiv, o vědecká odůvodnění a tak dále, tak tento postup skutečně není připustení. My jsme, bylo o tom rozhodnuto v radě a my jsme vlastně nedostali téměř žádné informace, což dokazuje, že je zde nedostatečná rozhodovací kompetence. A to vede k tomu, že musí vyjádříme jasnou voli, abychom byli zapojeni do rozhodování o přemístování sídel veškerých evropských agentur. Když se používá běžný právní postup, tedy rozho- spolurozhodovací postup, tak jak je to uvedeno ve smlouvách, tak eh, bychom byli rádi, kdyby tedy parlament měl tyto příslušné kompence a poslance, aby si poslanci sedli prostě se zástupci komise a, a aby bylo zajištěno, aby zkrátka byla zajištěna plné, plná funkce Evropské agentury, protože to je také v zájmu eh, evropských občanů, které my jakožto poslanci zde zastupujeme. Já si myslím, že to vůbec není demokratický postup, že zástupci evropských občanů byli vyloučeni z takovéhoto rozhodování zejména tam, kde jde o interinstitucionální akt, který není eh, závazný a kdy parlament tedy není vůbec zapojen do rozhodování ani požádán o konsensus, přestože podle smlouvy máme tuto možnost, abychom do tohoto postupu zapojeni byli. Proto bych společně se stínovými zpravodaji a s ostatními politickými frakcemi, jak jsme se dohodli, zpracoval zprávu tak, aby tady toto řešení v souvislosti s agenturami bylo přepracováno, abychom byli zapojeni do těchto rozhodovacích procesů. Já mám několik otázek na zástupce Evropské komise a také na zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky, abychom lépe pochopili, jak vůbec ten postup zafungoval a jakým způsobem tedy došli k tomu rozhodnutí. Takže bych se chtěl zeptat komise na následující. Může, může komise říct, eh, jak odůvodňuje, že tedy parlament má plná oprávnění a kompetence být zapojen do tohoto rozhodovacího eh, procesu? Já se ptám proto, protože bylo určité společné veřejné prohlášení, tedy v rámci tohoto joint statement, a kde se uvádí, že cíl bude stanoven tak, aby že se přemístí tedy pouze sídla agentur. To znamená, že parlament by zde měl potvrdit uh, ta rozhodnutí o tom, kde tedy, kam tedy ta sídla se budou přestěhovat. A to, že jsme byli z tohoto procesu vyloučeni, to prostě považuji za nesprávné. Proto bych se chtěl zeptat komise, zda je tento postup nějakým způsobem dozorován, zda je na tom nějak, zda je nějaký dohled, zda, je, a, je, zda nám komise může říct, jaký je vůbec současný stav věcí. Uh, jaké jsou předlohy k tomu, jaká jsou určitá přechodná řešení. Může tedy eh, nám komise zajistit, že přesídlení nebo přemístění skutečně, že k němu dojde po 30. březnu 2019 a že v mezičase bude tedy EMA zajišťovat plnou funkčnost a bude poskytovat veškeré služby, které má zajišťovat vůči evropským občanům a také bych se chtěl ještě komise zeptat, jak to vypadá s pracemi na eh, budově tedy toho konečného sídla. Jak to vypadá s těmi lhůtami? Zda budou aby skutečně to, ta, ty budovy, to sídlo bylo připraveno a eh, hotovo v takovém stavu, aby opravdu mohlo přijmout Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Také bych se chtěl zeptat, zda se komise nedomnívá, že tady tento dvojí přístup by měl vlastně, poško, nepo, zda tedy nepoškodí funkčnost Evropské agentury a zda bude opravdu zajištěno, že EMA bude plně fungovat bez jakýchkoliv přerušení, bez nějakých problémů po březnu 2019. A je to, potom je to zde společná otázka na EMA a na Evropskou komisi. pokud jde tedy o e, veliko, o plochy, které jsou k dispozici, možnosti vybavení. Zda tedy to všechno je v takovém stavu, že bude zajištěna plná provozuschopnost a funkčnost. A potom bych ještě chtěl také určité potvrzení, jak to vypadá s doplňkovými a s dodatečnými náklady toho stěhování z Londýna do Amsterdamu, tak jak bylo navrženo to by mělo pravděpodobně být započteno do nákladů spojených s Brexitem, ale potom to druhé přestěhování. Tedy z toho přechodného sídla do toho konečného sídla, kdo toto zaplatí? Ano, to by mělo pravděpodobně zaplatit Nizozemsko, tedy, protože to je na základě jeho nabídky, takže bych chtěl slyšet od komise komisi, že vlastně nebude na to použito ani euro ze společného evropského rozpočtu, protože to by vůbec potom neodpovídalo těm původním záměrům. A na závěr bych se chtěl ještě zeptat agentury EMA, jaké budou důsledky pro agenturu EMA, pokud by byla přerušena jednání o Brexitu. A nebo a nebo pokud by tedy nedošlo k dohodě o, do konce března 2019, domnívá se EMA, že bude schopna případně přesunout eh, to stěhování a v souvislosti s tím, co jsme slyšeli včera, tam ta přechodná lhůta ohledně Brexitu, o které jsme slyšeli, hovořilo se tedy o určité přechodné lhůtě a v rámci toho tedy by se měl udržet status quo. Pokud by tedy k tomu přestěhování nedošlo do toho období 30. března, některé z požadavků Spojeného království v každém případě vyprší, ale je možné, že ta bude určitá přechodné období, anebo že k té dohodě nedojde. Čili moje otázka je následující na komisi. Zda tedy to 30. března je opravdu to konečné datum, pokud eh, bude dosaženo nějaké dřívější dohody ohledně Brexitu, domníváte se, že je možné dřívější přestěhování nebo nikoliv? Oh, eh, Děkuji, paní Borzáno. gospođo e, Najprije bych... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V první řadě, milí kolegové, chci poděkovat panu zpravodaji, panu Lavia za návrh zprávy a za všechno, co k tomu e, zatím provedl. E, můj názor je, že ta zpráva a ta procedura musí probíhat podle plánu, abychom neskracovali termíny, abychom nespůsobovali nejistotu. Tato agentura chrání životy a zdraví občanů EU a má 900 zaměstnanců, kteří mají každý rodinu a oni si zaslouží mít přesné informace a zaslouží si, aby ten proces proběhl rychle a účinně, aby si mohli naplánovat, zorganizovat své životy v novém sídle. A řekla bych, že kolegové by na to měli pamatovat. Souhlasím s tím, co říkal pan Lavia ohledně té procedury. Myslím si, že toto by mělo být naposledy, kdy parlament takovýmto způsobem eh, rozhoduje, tedy že nás někdo postaví před hotovou věc. Ale i my si zasloužíme kritiku, protože si myslím, že to je částečně naše vina. Společné prohlášení předsedů tří institucí z roku 2012 kdy se parlament vzdal své role co do výběru e, sídla této agentury, to by mělo být e, zrušeno ad acta. Předsednictvo parlamentu by se tímto mělo co nejdříve zabývat. Jsem ráda, že kolegové z výboru AFKO e, byli taktéž začleněni do té procedury. Co se týká těch dvou fází relokace této agentury, myslím si, že bychom měli dostat záruku, že daňoví poplatníci v EU neutratí ani o cent navíc e, v důsledku té plánované dvoufázové relokace této agentury. Dále můžeme s klidem říci, že tato agentura ze svého rozpočtu nebude schopna pokrýt všechny náklady na to stěhování a že e, předfinancování e, od komise bude nutné to se uvádí i v tom úvodním memorandu ke zprávě komise. Ale bylo by vhodné to dát i do úvodních ustanovení. Kromě toho jsem přesvědčena, že je nutné dohodnout se ohledně sídla ehm, této agentury, respektive míti jasnou dohodu, jak to bude. Komise říká, že k tomuto by mělo dojít před tím stěhováním jako takovým, ale podle mě ta formulace je dosti vágní, může způsobovat nejistotu. A ráda bych, aby nám to zástupci agentury nějak okomentovali. Dále, podobně jako zpravodaj, mám určité pochybnosti. Eh, když dovolíte, tak je zopakuji. Může nám komise a agentura říci, co bude se stěhováním, pokud Spojené království opustí Evropskou unii před koncem března 2019, nebo pokud budou vyjednávání ukončena. A rovněž se chci zeptat komise a agentury, zda by nám mohli říci, jestli holandská vláda plní své závazky a zda ten postup pokračuje tak, jak bylo naplánováno, nebo zda je to potřeba zlepšit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Připomínám vám, že máme i určitý stanovený čas. Ano, jako další paní Krupa. Děkuji vám mnohokrát. Já sdílím názor pana zpravodaje. Myslím si, že je nepřípustné takto pokračovat. Toto je velice důležitá instituce a její osud se v podstatě nechává náhodě. To není možné. Děkuji. Paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, protože zpravodaj to ví, já plně souhlasím s jeho názorem a také s těmi otázkami. A ostatně děkuji, mu za to, děkuji mu za to, že zorganizoval schůzi se stínovými zpravodaji již minulý týden ve Štrasburku. Jeho zpráva je stručná, ale připomíná tam ty hlavní věci týkající se tohoto přesídlení agentury, jednak otázku rozpočtu. Je to tedy na Spojeném království a pouze na něm, aby uhradilo náklady na tento přesun z důvodu Brexitu. A za druhé, to také zde již zaznělo, pokud by došlo ke spoždění, což je samozřejmě možné, dodávky například dodáv, dodávek do Amsterdamu, tak by vlastně Nizozemsko jediné mělo nést náklady tohoto přechodného řešení. Tak jak již připomněla spoluspravodajka za socialisty, není přijatelné, aby tyto různé náklady zatížily rozpočet Evropské unie. Teď k otázce postupu, protože to je zřejmě ta zásadní otázka do budoucna, protože nás jakožto Evropský parlament po nás teď požadují, abychom potvrdili rozhodnutí, které již bylo přijato, takže z hlediska postupu pan Lavia byl velmi diplomatický, hovořil o určitých pochybeních, opomenutích a tak dále. Domnívám se, že tento postup, který proběhl v radě, a zakončilo se to tedy určitým losováním, že to je v podstatě neúspěch argumentace a já jsem ostatně dosti překvapena. V každém případě to bylo ve frankofonním tisku, že, se, že to bylo považováno za další z neúspěchů Evropské unie nebo další selhání. A já si myslím, že jsme tím částečně vini. Kladou nám otázku, jak vlastně jsme si mohli nechat takto podřezat pod sebou větev tam byla ta institu- interinstitucionální dohoda, která by měla být základem toho všeho a toto nám vlastně ukradlo tu možnost eh, účastnit se toho rozhodnutí. Vzhledem k významu této agentury je jasné, že parlament musí být zapojen do tohoto rozhodování. To společné prohlášení z roku 2012 bychom měli odsoudit v rámci našich eh, debat ve Štrasburku a zpravodaj to ví jsem byla trošku radikálnější. Samozřejmě souhlasím s tím, abychom se připojili k textu toho prohlášení, abychom jasně řekli, to je opravdu naposledy, už nikdy více aby to takto tedy neprobíhalo. Také si uvědomujeme, že nemůžeme být až tak radikální. Jsou zde cíle v výzvy v, oblasti zdraví tisíce mužů a žen, kterých se to týká, takže nemůžeme zablokovat to jednání, zablokovat prostě záležitosti. Chtěli bychom být vyslyšeni, takže musíme se společně podívat na to, jak vlastně obalíme to prohlášení, tak abychom byli důvěryhodní a aby tato situace už se nikdy neopakovala když čtu text našeho zpravodaje, tak první takový námět, ten, čtu ten článek 2, který vyjadřuje naše zděšení tedy nad tím, jak ty věci probíhaly, parlament by měl být zapojen do běžného rozhodovacího postupu. Měli bychom tam dát must, musí být zapojen. To už je takový první námět, jak bychom posílili tento text. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Konečná. <clears throat> paní předsedající, kolegyně, kolegové. Také mě dovolte především poděkovat panu zpravodaji, který především v tom svém dnešním úvodním slově asi kladl dotazy, které eh, jsou nezodpovězeny a zůstávají nezodpovězeny pro nás všechny a týkají se především toho, aby EMA v rámci svého stěhování nebyla jakkoliv zasažena, respektive její činnost a poslání nebylo jakkoliv zasaženo. Jenom krátce k té předložené zprávě Eh, stejně jako všichni mí předřečníci tak i já souhlasím s tím aby ve stanovisku parlamentu eh, se nenavrhovala jakákoliv změna již vybraného místa považovala bych to za zvláště nezodpovědný krok zejména směrem k zaměstnancům této agentury a jejich rodinám které začaly již plánovat nový život v amsterdamu. nicméně sdílím názor že proces kterým bylo nové umístění vybráno měl k ideálu velmi daleko finální rozhodnutí na základě mince bylo značně nevhodné. zároveň si však nemyslím na rozdíl od kolegů že by se měl evropský parlament ve věci výběru místa více angažovat. domnívám se že to kde jaká agentura bude je čistě věcí domluvy jednotlivých členských států a věřte mi že bych mohla brát výběr tohoto sídla jako vlastně podraz pro státy ze střední a východní Evropy, kdy bylo na začátku slibováno, že budou zohledněny také tyto geopolitické zájmy a nikdy se tak nestalo a vlastně Slovensko jako jeden z těch států bylo vyřazeno z toho procesu. Ze zkušenosti však mohu říct, že pokud se z této otázky stane politikum na půdě tohoto sboru věcí, to podle mě pouze uškodí a evropská veřejnost to bude vnímat velmi negativně v čem by se však parlament měl na druhou stranu angažovat daleko víc to je otázka mandátu jednotlivých agentur který se u například u emi efsi a ecdc zdá již nedostatečný a značně překonaný. byla bych ráda aby právě přesun emi na toto téma upozornil. je zcela zjevné že některé agentury jsou již klíčové, jež jsou klíčové pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou dlouhodobě podfinancované a nastavení jejich úkolů je nemožné nemohou provádět vlastní studie a musí se spokojit s výsledky práce jiných institucí. a jak problematický je tento postup jsme se v posledních letech přesvědčili mnohokrát. proto nezpochybňuji tu dnešní debatu ale myslím si že bychom při ní měli otevřít i témata která jsou daleko zásadnější pro činnost agentur do budoucna. Thank you. Děkuji. Paní Hauken. Øh, jeg vil godt lige sige, at jeg kunne have vældig lyst til, at vi diskuterede... Děkuji mnohokrát. Já bych se hrozně ráda bavila o mandátu EMA, jestli je EMA dost transparentní, jestli je dost nezávislá, eh, ale na to bohužel dnes nemáme čas, o tom nemůžeme diskutovat. Zpráva kolegy je každopádně výborná. Pan Lavia eh, reflektuje určité nuance, eh, což můžeme jedině podpořit. To, že eh, to tady má vypadat jako já nevím, že eh, když se losuje, tak to je vyšší moc nebo boží rozhodnutí nebo co já vím. No, tak to zkrátka je. Eh, ovšem bohužel v tomto případě je ten celý proces upřímně až trochu trapný. A trapné je také vlastně zapojení i parlamentu. No dobře, ale já tu nechci kázat. Dovolte mi říci pár slov. Mnoho lidí tady vyjádřilo přání, že by se měla přeskoumat eh, možnost, že by se eh, nabídl Štrasburg jakožto sídlo, že by se to eh, vlastně vyměnilo za ten náš cestující cirkus, který občané také neustále kritizují. Mně přijde škoda, že jsme e, toto nakonec neudělali. My budeme muset e, jezdit stále do Štrasburku, všichni vědí, že to je nesmysl, ale nikdo e, to nechce řešit. Ani my, kteří jsme přímo voleni. Možná to je důvod té všeobecné nespokojenosti. Já si myslím, že na tomto, eh, v tomto případě musí holanděné slíbit, že převezmou všechny náklady a my nebudeme platit už nic. Děkuji paní Schreier Pierik. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji také kolegovi Lavíjovi. Eh, tady hovoříme o pracovnicích a hovoříme o veřejném zdraví. V Nizozemsku jsme poměrně spokojeni s tím, jak padlo to rozhodnutí o přesunu agentury. Jsme za to rozhodnutí velice rádi. Fakt, že eh, obě agentury EMA a ECDC eh, e se přestěhují. Byly zvoleny eh, Paříž a Amsterdam během tedy všeobecného zasedání rady podle článku 50 smlouvy a to za dodržení procedury odsouhlasené šéfy stát, státu a vlád eh, z roku 2014. Eh, na základě toho komise, která má právo iniciativy, přišla s návrhem podle běžného legislativního procesu, což je eh, proces, který zbytečně nezdržuje, přičemž Amsterdam byl zvolen na základě objektivních kritérií kvality. EMA konec konců Amsterdam také upřednostňovala. Amsterdam je skoro jako Londýn, má mezinárodní školy a má letiště Schiphol, eh, které mohou využívat farmaceutické firmy, když do EMI posílají své pracovníky. V případě eh, jiných evropských agentur je velký problém mobilita. Jak víte, hned od začátku přičemž já jsem si o tom telefonovala, telefonovala s naším ministrem, jsem okamžitě začala lobovat, tedy po rozhodnutí o Brexitu, aby se Emma přesunula do Amsterdamu. Nemyslím si, že zapojení parlamentu do výběru sídel těchto agentur by bylo moudré. Parlament zastupuje občany, je kolegislátor, ale nejsme objektivní jaksi rozhodčí nebo výběrový výbor. Jinak nějaký velký členský stát zde v parlamentu s mnoha poslanci by měl výhodu a malé státy s málo poslanci s nižší populací by byly v nevýhodě. A pak už to nelze nazývat objektivními kritérii. Konec konců přesně to se stalo minulý týden na hlasování v plénu a já bych se tomu chtěla vyhýbat. Jsem přesvědčena, že společně učiníme správné rozhodnutí. Jde o veřejné zdraví, o ochranu pracovníků v EU. A e, prosím taky ke kolegům tady napravo v Nizozemsku, tam jde také o to, že Evropě důvěřujeme. Děkuji. Pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu Laviovi za vynikající práci na tady této záležitosti. Já bych chtěl ještě velmi jasně podpořit slabiny tohoto eh, postupu, že vlastně někdo rozhodne a potom otázka, kdy vlastně mám, dostáváme až teď eh, ten návrh na stůl, kdežto parlament má spolu rozhodování a přitom bylo rozhodnuto v radě. Chtěla bych doplnit k tomu, že vlastně ten postup, který tomu předcházel, byl také plně nedemokratický v radě už se diskutuje celá desetiletí, jak zde v Evropě vytvářet, budovat lepší demokracii. A existuje určitý kompromis, že rozhodnutí v radě, pokud je přijato většinou, že tam musí být dvojitá většina. A to je velmi smysluplný princip. To znamená, každý zázemě má jeden hlas, ale potřebujeme na to rozhodnutí nejen většinu zemí, ale také většinu obyvatelstva, tak aby se rozhodlo zaznělo, že, že, že máme státy, které jsou zastoupeny, ale že ukázalo, že také máme demokracii. A rada na návrh komise je to neuvěřitelné, že vlastně e, takto byl porušeny smlouvy a bylo udělána, by předložen takovýto návrh například Malta nebo Lucemburk má ta tolik hlasů jako Itálie nebo Francie, takže to vlastně porušuje všechno, na čem jsme pracovali celá desetiletí. A vlastně eh, Evropanům to dává mnoho důvodů kritizovat toto rozhodnutí. Milá komise, milá rado, to bylo velmi špatné. A už se to nesmí nikdy opakovat. Proto bych měl chuť říci, když máme spolurozhod- možnost spolurozhodování, tak bychom se také měli podívat na to, kdy bychom získali většinu a já bych tedy návrh, podpořil návrh Margarete Auken přesunout eh, sídlo do Štrasburku ale k tomu nedošlo. Nicméně vidím zde také nutnost abychom nevytvářeli nějaké další problémy. Musíme zajistit rozumný, eh, racionální přechod a myslím si, že teď musíme akceptovat, že byl zvolen Amsterdam a postarat se o to, aby to co nejlépe fungovalo se všemi těmi body, které popsal Giovanni Lavia. Ale já říkám zcela jasně, Evropská komise a rada musí před naším hlasováním vysvětlit a potvrdit, že už nikdy nepoužijí takovýto postup, protože jinak vlastně potom by odpovědnost za tento nesprávný správný postup měla Evropská komise a Evropská rada. A já doufám, že i pan Juncker a pan Semajer toto potvrdí, že toto nejde, nesmí se to už nikdy stát, protože jinak by to vedlo k velkému, velkému rozhorčení a k problému. No, my... Paní Bonafe. Paní předsedkyně. Parlament je orgánem, který zastupuje občany a je jim odpovědný. Proto souhlasím s kolegy, kteří vyjádřili určité rozpaky nad eh, způsobem, jimž bylo eh, toto místo vybráno, to znamená, bylo to ponecháno na náhodě. Přitom hovoříme o agentuře, která je, která je tak výsostně důležitá pro životy našich občanů, kde se rozhoduje o farmaceutických výrobcích, eh, které pak používají občané, to znamená, zde jsou bezpečné. Myslím, že si to zaslouží trošku větší respekt. Není to správný postup, měli bychom eh, tento eh, postup přehodnotit. Ukazuje to, že evropské instituce nejsou schopny přijímat eh, rozhodnutí důležitá pro evropské občany. Takže je to voda na mlín těch, kteří se domnívají, že bychom mohli Evropskou unii zrušit takže, jak říkám, měli bychom eh, tento postup eh, eh, spochybnit, vznést určité otázky a mm, není možné, abych k nám byl prezentováno nějaké fete komply. Tohle je něco, s čím se počítalo ve smlouvách meziinstituční dohody. Pokud nedávají parlamentu roli, tak jsou nesprávné. Pak je to ještě další bod, který si zaslouží naši pozornost Máme teď dočasné sídlo před tím, než dojde k tomu definitivnímu přemístění. A mě by zajímalo, jestli se to bude platit z evropských peněz. A jak dát jistotu zaměstnancům? Musíme je přece ujistit, že lhuty budou dodrženy. Nevím, jestli je to možné, ale před hlasováním bychom měli vyslechnout možná ty, kdo se zabývali různými, eh, různými náměty, eh, různými kandidaturami a také, aby nás ujistili, jestli lze dodržet eh, všechny lhuty. Pan Henning z sekretariátu Henning Klaus Evropské komise. Takže komise může jen uplatňovat platný rámec pro rozhodování sídla agentur, to znamená, to je společný přístup, který byl podepsán, dojednán třemi institucemi v roce 2012. Komise eh, se tím cítí být vázána, nic nového či jiného nikomu eh, nevnucuje. Hmm. Komise neměla žádnou rozhodovací pravomoc při rozhodování o eh, těchto sídlech EBA a EMA ale pouze napomáhala členským státům a tomu celému procesu. V průběhu léta došlo k vyhodnocení 28 různých nabídek členských států pro obě agentury. Nebyl předložen žádný uh, eh, uší výběrový seznam, ale prostě se vycházelo z kritérií um, v, v postupu mezi členskými státy. Komise uh, vypracovala hodnocení, předložila ho členským státům a členské státy pak um, by měly naprosto svobodnou možnost či volbu toto posouzení využít či nikoliv. A když členské státy do, myslím, že 31. července předložili nabídky, rada pak těch 28 nabídek dala na své webové stránky, poté co komise vyhodnotila, dokončila to vyhodnocení, téhož dne dala, jsme dali také eh, to, to naše hodnocení na webové stránky. A je pravda, a to teď reaguje na pana Laviu, že společný přístup je politická právně nezávazná dohoda, ale jak tak pro taková rozhodnutí existuje Eh, právní rámec, komise dospěla k závěru, že v zájmu bezpečnosti, právní jistoty, eh, zabezpečení plánování, tak ty dva návrhy, které teď máte před sebou, musely být učiněny tedy v, v zakládajícím nařízení EBA se zmiňuje Londýn, Čili tu byla určitá právní jistota, právní potřeba eh, pozměněného návrhu. No a v zájmu ucelenosti a taky, aby bylo z právního hlediska jasné, že datum přesunout, kdy bude platit nové sídlo, je 30. března 2019, takže tomu v zájmu právní jistoty to muselo eh, být vtěleno do toho zakládajícího aktu nemohu se více k celému procesu vyjádřit. Jenom ještě jedna připomínka. To, že bylo přeloženo 28 eh, nabídek z tak vysokého počtu, tedy tak to je úspěch toho procesu, ne selhání. Také připisuje, zdá se, velkou důležitost zájmům zaměstnanců a jejich rodin, ale ten proces teď běží hladce. A tento zájem sdílíme s vámi. Maximálně se snažíme podpořit agentury a jejich zaměstnance v celém procesu. Zabýváme se situací například školní docházky, Eh, dětí. Ta, byla to otázka ohledně financování. K tomuto aspektu však bych chtěl odkázat na postupy, eh, které se odehrávají paralelně s tímto postupem v rozpočtovém výboru eh, ve vztahu budovám. Já teď nemám k dispozici poslední údaje, možná, že zástupce EMA vám k tomu může říct více, ale podle mých dostupných informací, tak druhý přesun z, dočas, z dočasného místa do toho stálého místa, k tomu, že k tomu dojde. Ale v případě EMA je tu tedy ta, to dočasné místo, ale to už bylo i v té nizozemské nabídce, takže to není žádné překvapení. Komise nemůže samozřejmě dát žádné záruky ve vztahu k závazkům vůči nikomu jinému, eh, například tedy závaz, vůči závazkům, které učinila nizozemská vláda a můžeme vás pouze informovat o dalším procesu a zůstat s vámi v těsném kontaktu. Již nyní podporujeme EMU e, i EBU v maximální možné míře. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Pan Vatian za EMU. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže v první řadě dovolíte-li pár slov na úvod. Neměli bychom zapomínat, že follow-up eh, po britském referendu a jeho dopad na um, tuto eh, agenturu um, je největší uh, od roku 1996. Je to mimořádná okolnost, je to externí událost, která je nám, tak říkajíc, vnucená a my se s tím musíme vypořádat. Od eh, výsledku referenda, od té doby, co bylo známo, jsme začali připravovat eh, kroky. Když bylo pak rozpadále bylo pak rozhodnuto o tedy místě 20. 20. Eh, listopadu a dále jsme Eh, jednali s nizozemskými orgány o dočasné budově, stále budově a tak dále. Ale chci zdůraznit, že to není tak, že 29. března jsme v Londýně a 30. jsme v Amsterdamu. Tak jednoduché to nebude. Bude si to vyžadovat hodně plánování, hodně diskuzí, hodně jednání aby eh, tedy v zájmu všech pacientů v Evropě jsme eh, fungovali optimálním způsobem. Teď k řadě otázek, které byly položeny, které zazněly ze strany poslanců a poslanky. Ten postup, který schválili hlavy států a vlád, předpokládá, že existuje možnost dočasného umístění v případě, že nebude k dispozici definitivní budova do března 2019. Čili to, je, to se týkalo Nizozemska. Po rozhodnutí o sídle jsme mm, uč, učinili návštěvy na místě v Nizozemsku, bavili jsme se s kolegy, byla celá řada různých variant, která byla součástí té formální nabídky. Ehm, poté jsme zjistili, že tyto varianty nebyly dostatečné, protože nesplňovaly potřeby EMA a nezajistili by kontinuitu našeho provozu pak tu byla třetí nabídka, kde jsme měli podobné obavy a výhrady. A teď máme čtvrtou variantu a ta je nejlepší. Z těch čtyřech tedy. Emma může akceptovat tuto nabídku jedině eh, proto, že momentálně není žádná lepší nabídka, která by eh, potřebám Emma lépe vyhovovala. Musíme vzít v potaz, že pokud budeme nad, eh, pokud dále než v lednu 2018, eh, no tak eh, pak už nebudeme kdy mít připravené, připravený provoz v té dočasné budově v lednu 2019, protože se to musí připravovat několik měsíců testování IT technologie, audiovizuální techniky a tak dále. Takže proto v podstatě je tu dvojí stěhování je tu, je tu dočasná budova, čili nejprve ze stálého eh, sídla EMA do dočasného sídla a pak z dočasného do toho konečného sídla. Eh, a nizozemské orgány zajistili, což bylo v příloze memoranda porozumění podepsaného oběma stranami, oni slíbili, že pokryjí náklady pro, na eh, ten přesun, na to přestěhování z toho dočasného sídla do definitivního sídla včetně tedy eh, té instalace toho nastěhování do té poslední budovy. Nebudou v, v tomto tedy nebudou žádné evropské peníze eh, v, v, tom, v tom stěhování z dočasného sídla do konečného sídla. Ale eh, vytváří to přesto některé dodatečné výzvy ještě nad rámec těch, které už máme. Příklad budeme muset provádět testování audiovizuální zařízení na obou místech, v, dočas, v, té, v tom dočasném sídle a v tom definitivním sídle. Takže budeme muset tím pádem ehm, zahájit eh, záložní eh, plán eh, v, s ohledem ehm, na toto dvojí stěhování, což bude ještě nad rámec ehm, mimořádného plánu ještě eh, té čtvrté varianty, kterou teď zvažujeme, aby to fungovalo vůbec. Já to zkusím vysvětlit. Ještě tu, ty, tu tedy varianta, která má vlastně polovinu plochy, kterou máme teď v Londýně. To znamená, že budeme mít méně, eh, méně kanceláří, méně místa na, na zasedání. Takže proto tu vstupuje v platnost eh, jakýsi nouzový plán ve vztahu ke všem aktivitám, eh, které se týkají tedy dohledu a monitorování léčiv. A eh, uvidíme, jak budeme schopni zvládnout a zorganizovat všechny další aktivity. Nizozemské orgány slíbily, že nad rámec konferenčních prostor v dočasné budově dají k dispozici ještě další zasedací prostory v blízkém hotelu, kde se mohou konat další zasedání. To je slib, který budou muset splnit. Pokud jde o datum, a zda může být toto datum nějakým způsobem posunuto nebo ne. Potřebujeme jistotu. Jistota znamená, že 30. března 2019 eh, se plánuje tedy EMA plánuje opuštění do, do, do 30. března 2019 eh, opuštění Londýna. Nejpozději tehdy. Pokud toto datum bude uspíšeno, budeme mít problém s hledáním kancelářských prostor. S ohledem na diskuze s nizozemskými orgány se zná, zdá, že důležité datum je 1. Bře- ledna 2019 pro, ty do, pro to dočasné sídlo, kdy musí být toto dočasné sídlo v plném provozu, aby EMA mohla postupně přesunout zaměstnance od 1. ledna 2019, tak aby eh, všichni eh, byli přestěhováni do 30. března 2019. Jakmile to začneme s tímto eh, datem znovu nějakým způsobem šíbovat, tak vzniknou problémy pro novou agenturu ale vzniknou také problémy pro zaměstnance, protože ti se s nyní přesouvají děti do škol, berou si hypotéky, aby, nebo si uh, najímají uh, byty, uh, hledají místa pro své uh, partnery, uh, manželi či manželky, a takže uh, je důležité, abychom měli jistotu hledně těchto dat. Pak je tu také otázka uh, té dohody o e, sídle, e, to je, musí, být, musí to být podepsáno e, co nejrychleji. Zača, zahájili jsme diskuze s nizozemskými orgány a chceme finalizovat diskuze nejpozději do konce března 2018 tak, abychom mohli zahájit proces na úrovni tedy nizozemské vlády a parlamentu a e, také naší, e, naší rady. E, Správní to chceme dokončit do června 2018. Ale co je ještě důležitější než načasování je ten samotný obsah. Neměli bychom zapomínat, že tato situace není to jako vytváření nové agentury. Čili od nizozemských orgánů eh, očekáváme vhodný, vhodnou nabídku, která toto vezme v potaz a která dá maximální záruky, abychom si udrželi zaměstnance, abychom zachovali kontinuitu naší, našeho provozu. Doufám, že tím jsem eh, zodpověděl na vaše dotazy. Děkuji. A nyní dáváme slovo znovu zpravodaji pro závěr, na závěr. Děkuji. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich podporu a za, jejich, a za to, že e, souhlasí nebo s jednotlivými body. Já bych se rád vrátil na konci rozpravy k některým věcem, které zde zazněly a zejména k e, určitým upřesněním, které nám zde poskytla jak komise, tak zástupce agentury EMA. První věc, to společné prohlášení, joint statement, které je citováno v návrhu komise. Eh, vel, velký, velký počet poslanců ho pravděpodobně dodnes vůbec nezná a to vlastně ovlivnilo pravděpodobně celý tento postup. Tady toto společné prohlášení bylo předloženo v radě, ale ten proces tam probíhal jaksi Eh, samostatně a ten postup eh, ostatně někteří eh, kolegové to zde říkali, nepředstavuje váhu jednotlivých zemí, a vlastně vede to k tomu, že tady toto rozhodnutí nebo ta volba je taková nevolba, protože bylo to na základě losování, co rozhodlo o konečném osudu agentury EMA. Já jsem dosti překvapen, že komise nebyla schopna nás informovat o stavu e, o prací, o, pokro, o tom, jak práce pokročily, jednak v tom přechodném sídle a ani tedy v tom konečném sídle agentury EMA. V podstatě já chápu, že nizozemská vláda bude provádět nebo dbát na provádění těch prací tak, aby dodržela své závazky. To je pravda, ale tyto závazky je přece potřeba na ně dohlížet, protože nikdo nechce a nesmí se tedy odstnout v situaci, kdyby k tomu došlo k tomu, že by se věci nevyvíjely tak, jak mají a ne, nebyly by dodrženy ty lhůty. Ohledně lhůt, já si myslím, že to jasně eh, zaznělo i tedy ze strany zástupce EMA. 30. března to je určité indikativní datum. Samozřejmě nikdo netvrdí, že do 29. agentura bude v Londýně a od 30. všichni budou přestěhováni do Amsterdamu. Ne, jasné, že uh, tak toto probíhat nebude, ale je musíme přece záležitosti určitým způsobem předjímat. Myslím si, že musíme zde v parlamentu přemýšlet i o ve spojení s tímto společným prohlášením, protože já se nedomnívám a nadále zastávám tento názor a mnoho kolegů mě podpořilo. Já si nemyslím, že rozhodnutí takovéhoto významu není to vlastně jen technické rozhodnutí, ale ukazuje se, že je to tedy politické rozhodnutí. Je to tedy konkrétní volba. Myslím si, že by měli být do ní zapojeni zástupci občanů a proto si jsem přesvědčen, že to, prohla- to dodatečné prohlášení, které bychom měli odhlasovat ve výboru, je vhodné a vyzývám všechny stínové zpravodaje, aby pomohli, abychom společně zpracovali toto prohlášení Nebude to prohlášení zpravodaje, ale bude to sdílené stanovisko Evropského parlamentu. Pro návrh je 31. ledna v 11 hodin. A nyní přicházíme k dalšímu bodu a to je pokles eh, v míře pro očkování v Evropě a eh, váhání tedy ohledně očkování a začneme paní Somer. Ähm, eh, děkuji, paní předsedající. Mm, shodli jsme se na kvalitním textu eh, usnesení, který podle mě zdůrazňuje problémy ohledně skepse a poklesu pro očkovanosti v, Evropě, eh, v Evropské unii. Chtěla bych poděkovat kolegům všech frakcí za velice dobrou spolupráci. Konec konců Eh, všichni chceme to samé, tedy tento, eh, ta zdrženlivost eh, vůči očkování musí skončit a ta skepse, která se objevuje v Evropské unii, to je něco, s čím musíme bojovat. Je to problematický vývoj, stále větší část populace odmítá důležité očkování. Očkování je nejdůležitějším preventivním Eh, opatřením, které v medicíně vůbec máme. Očkovací programy od poloviny 20. století vedly k eh, redukci nebo dokonce globální eliminaci nemocí, které v dřívější minulosti zabíjely spousty lidí. Například obrna nebo pravé neštovice, to jsou dva příklady očkování, které třeba já samozřejmě jsem dostala. Dnes už to není potřeba, ale je potřeba zajistit, aby ani do budoucna toto očkování nebylo, nebylo potřeba. A pokud se ten, ten pokles pro očkovanosti bude dále prosazovat, tak je možné, že z vnějšku do Evropské unie budou zavlečeny choroby, kterých už jsme se tady dávno zbavili, nebo alespoň jsme si mysleli, že už jsou za námi. Například spalničky. Spalničky eh, byly eh, mnoho let v podstatě nonexistentní, eh, protože spalničkové... Promiňte, chviličku, chviličku, omlouvám se, byli byste, kolegové, tak laskaví a byli sticha zde v místnosti. Pánové, děkuji vám. Eh, děkuji, paní předsedající. Takže eh, onemocnění spalničkami může mít i velice vážné následky pro zasažené osoby a konec konců i v Německu, jako v jiných zemích eh, v minulých letech se případy spalniček znovu začínají objevovat. Eh, v podstatě výlučně u osob, které nebyly očkované. A podle mě je nepř- eh, nezodpovědné, že rodiče nenechají děti očkovat, protože si myslí, no jo, jsou všichni očkovaní, tak já své děti očkovat nemusím. Eh, také se neustále šíří takové ty pomluvy, že očkování je zdraví škodlivé, což zkrátka není pravda. Je dokázáno, že očkování zdraví neovlivňují a není ani nadbytečné a není ani pouze v zájmu farmaceutického průmyslu. Ne, je to v zájmu nás všech. E, například podíváme-li se na aktuální situaci, tak máme stále více přistěhovalců v Evropské unii ze všech možných koutů světa, kde se očkuje jen jaksi velice sporadicky nebo vůbec ne. A to je také, je, ona je to také otázka příjmu a e, e, ne každý stát světa má všechny očkovací programy. A podíváme-li se na tuto situaci, tak nám musí být jasné, že se musíme postarat o to, aby e, se rodiče starali o sebe a o své děti, aby je nechali očkovat. A k tomu potřebujeme informační kampaně, osvětové kampaně a k tomu vyzýváme komisi a radu ministrů. Je zde obrovská odpovědnost našich vlád, Eh, která také není úplně doceňována, je velice důležité, aby lidé byli osvětováni, aby dostávali informace. A eh, já bych byla skoro pro zavést očkovací povinnost napříč Evropou, tak jako to je u nás v Německu pro ty nejdůležitější infekční choroby. Nesmíme zapomínat, že se tady zapomíná, zabýváme také otázkou antimikrobiální rezistence a eh, v EU zhruba 25 tisíc úmrtí každým rokem právě v důsledku této rezistence. A já si myslím, že i zde by očkování pro nás mohlo být i nadějí. Všichni se zde musíme angažovat, komise i členské státy, všichni musíme úzce spolupracovat a hlavně musíme co nejrychleji spolupracovat, abychom vyvinuli akční plán, protože eh, podle mého názoru už je skutečně za pět minut 12, ne později. No. Děkuji vám. Paní Gentile. Non v'è dubbio, eh, la storia ci restituisce dati eh, illuminanti. Není, není žádná pochybnost, že po, můžeme se poučit z historie vlastně, že průběh očkování v, během doby vlastně vymítil ty velmi vážné nemoci, respektive některé z nich. Je to nesmírně důležitý výdobytek pro lidský život. Ale Historie nás také naučila jinou velmi důležitou věc, což zase trošku hovoří proti tomu, co zde bylo zdůrazňováno. V roce 2017 jsme zažili v Evropě novou epidemii spalniček. Jenom 4500 lidí v mé zemi bylo infikováno touto chorobou, dokonce došlo k několika úmrtím a bylo tam určité procento případů, které zas, zasáhly zejména ty nejmladší, tedy děti, novorozence. A v, určitým, v určitých podmínkách zejména tedy v um, určitém prostředí sociálním, řekněme, znevýhodněném, bylo uh, zjištěno velmi vysoké riziko. Uh, několik čísel, abychom uh, zdůraznili mm, tuto záležitost a potom také, abychom možná mm, si to vysvětlili nejen v rámci tohoto výboru, ale také v rámci celého parlamentu, abychom poukázali na mm, nutnost zabývat se tímto tématem a rozšířit, prohloubit tu debatu, zejména aby instituce přijaly větší odpovědnost, zejména tedy Evropská komise, aby zahájila informační a vzdělávací program, v široké míře, který bude určen všem členským státům a do kterého budou zapojeni, zejména, nebo který se bude týkat zejména těch, kteří jsou nejzraň, nejnáchylnější, řekněme, k získávání těch fake news, těch falešných informací, kterým bohužel obyvatelstvo eh, je vystavováno ohledně tedy údajných poškození zdraví způsobených očkováním. Já si myslím, že tyto otázky se dotýkají nás všech a vede nás to k tomu, abychom požádali komisi, aby nejen, jak jsem řekla, se zavázala k tomu, eh, roz, k tomu osvětovému informačnímu programu, aby došlo k novému uvědomění si významu této otázky, ale je také potřeba ještě více podpořit a ještě lépe podpořit výzkum v oblasti nových eh, vakcinací, nových očkovacích látek, aby se vymítily choroby, které jsou stejně tak závažné. Například papilomavirus mám na mysli, který vlastně způsobuje rakovinu děložního čípku, věku, zejména u žen. Eh, dokonce toto očkování se může aplikovat i chlapcům, i mužům. Ostatně to zde již zaznělo. Mám na mysli nutnost zpracovat také určité plány získávání těch očkovacích látek, tak aby to snížilo náklady pro jednotlivé členské státy. To jsou opravdu témata zásadní důležitosti pro veřejné zdraví a pro zdraví našich dětí. Co, které jsou budoucností, které jsou tím nejvzácnějším zdrojem, který máme. Evropa občanů nemůže přejít mlčky tyto problémy, tato dramata, kterým, kterých jsme již byli svědky v minulých létech. Děkuji. Uh, now, Mr. Piecza. Na Piecza. Děkuji bardzo. Paní předsedničanca, koleżanki i koledzy. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já jsem pro tento návrh. Jde o tady eh, je o otázky bez nesmírné důležitosti. Opravdu je to důležité téma a mám dojem, že ope, ope, očkování jsou určitým způsobem obětí vlastního úspěchu. Byly velmi populární v minulosti a umož, očkování umožnila vymítit některé závažné choroby jako spolničky, obrnu nebo, mini, nebo minimálně je omezit. A v současné době existují nové vlny těchto onemocnění v Evropě, zejména jde o spalničky, přestože spalničky již v minulosti byly téměř vymíceny díky očkování. V našem návrhu usnesení nebo otázky poukazujeme na to, že údaje o očkování z jednotlivých členských států ukazují, že jsou velké mezery v očkování. Zdůrazňujeme, že očkování je nesmírně důležité, je nutné k tomu, aby se zajistilo zdraví evropských občanů. Proto apelujeme na Evropskou komisi a na členské státy, aby uh, Eh, zpracovali a zaváděli rozsáhlý akční plán, aby se řešila tedy otázka očkování. Pro, odkud pochází tato skepse k očkování? Jde o to, že občané často získávají falešné, nesprávné zprávy o očkování. A jsou to takos, takové skoro vědecké informace, ale to není pravda. Myslím si, že bychom měli zharmonizovat akční plány v Evropě. To, je, to se skutečně stává povinností tak, abychom bojovali proti této rezistentnosti vůči očkování. Děkuji. Müller Paní Miller za paní Mezer. Děkuji, já chci omluvit paní Meissner, bohužel onemocněla my za ALDE zcela tento návrh usnesení podporujeme v celé jeho šíři, eh, rovněž i eh, podle nás je škoda, je politování hodné, že míra pro očkovanosti v Evropě, v Evropě klesá. Eh, občas je to vnímáno jako takový problém luxusu. Já společně jako zpravodajka bych souhlasila se zavedením, znovu zavedením očkovací povinnosti v Evropě. Podíváme-li se na náklady pro naše zdravotní systémy, eh, když eh, tedy ty nemoci, které eh, bychom dříve dostávali jako děti, dostaneme jako dospělí, tak je to nejen obrovská zátěž pro naše zdravotní pojišťovny, ale je to také ohrožení našich vlastních životů. Eh, konec konců to vidíme i v některých členských státech v neúplně dávné minulosti. Já jsem velice hrdá na to, že obě má vnoučata jsou očkovaná, že jejich rodiče nejsou ovlivněny kampaní těmi, těchto lidí, kteří takto falešnými zprávami agitují. Tento návrh podporujeme. Děkuji. A nyní paní Konečná, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se přidávám eh, ke kolegům, kteří k tomuto tématu již mluvili, protože my o tomto tématu zde nehovoříme poprvé, ale s železnou pravidelností se nám zde vrací pokaždé, když v nějaké části Evropské unie propukne epidemie choroby, o které jsme si mysleli, že již neexistuje. Jenom v Itálii, Rumunsku a Německu bylo do února 2017 1500 nových případů onemocnění spalničkami a z toho 75 případů bylo prokazatelně způsobeno neočkováním. Mezitím nám po celé Evropské unii setrvale klesá proočkovanost a nic se neděje. Je to důsledkem velkého nadhodnocení rizika spojeného s očkováním a podceňování nebezpečí přenosných nemocí kolegové je třeba co nejdůrazněji bojovat s tímto stavem a není možné aby se čekalo až nám někde umře two hundred lidí na spalničky a my teprve poté případně evropská komise teprve poté začne konat. řekněme si to na rovinu je to stav ve kterém momentálně žijeme. nepravdivé lži a informace které se ohledně vakcín šíří jednou mohou být naše zhouba já osobně jsem matka a jako matka uznávám že je potřeba stanovit taková očkovací schémata aby se rodičům dala určitá rozumná časová flexibilita co se týče jednotlivých dávek. ale to je tak všechno. je potřeba vyvrátit nesmyslné mýty co vše očkování způsobuje negativní reakce na očkování se objeví totiž jen velmi velmi zřídka a k tomu všemu nám neustále chybí celoevropská strategie boje s hiv tuberkulózou a hepatitidou typu c. proto musíme co nejvíc apelovat jak na komisi tak i na členské státy aby okamžitě zahájily masivní kampaň bojující s těmito mýty a představily akční plány pro boj s těmito alarmujícími poklesy. ale upřímně si řekněme dokud některé členské státy a jejich ministerstva zdravotnictví budou ignorovat fakta a jen proto že budou poslouchat určité nevládní organizace či zapálených pár lidí kteří si na tom vytvořili svůj vlastní byznys tak se vůbec nic nezmění. tohle je především v rukou členských států. komise má sice kompetence ale my sami ve svých zemích si musíme udělat první pořádek. Děkuji a nyní pan paní Auken za pana Fronte. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím, já zde vlastně hovořím za pana Afronte, který se nemohl dostavit. Souhlasím s mnoha věcmi, které jste zazněli, ale je zde naopak jedna věc, proti které se musím postavit. Očkování proti spalničkám nebo proti eh, pro, proti obrně, proti, to jsou velice důležité, ale musíme pochopit, proč zde panuje určitá nedůvěra. Máme příklady, příklady těch fake news, těch falešných zpráv. Máme zde kampaně, očko, očkovací kampaně, které jsou prostě směšné. Například byla kampaň očkování proti prasečí chřipce a ptačí chřipce. A zjistili jsme, že prostě vůbec ty, ty, oč, ty očkovací látky nebyly účinnější než paracetamol. Takže mm, když se podíváme na čísla, tak ta čísla jsou jasná. Měli jsme populaci 5 milionů obyvatel a třeba pět, pouze pět tisíc osob tedy eh, umřelo na tyto nemoci, ale přitom daleko větší počet lidí umírá na požívání tabáku, na důsledky kouření každoročně. Ale pokud budeme očkovat děti, řekněme, od, ve věku od 0 do 13 let, tak možná zachráníme 8 lidí, ale máme další jiné priority v oblasti veřejného zdravotnictví než eh, povinné očkovací kampaně. Jsou samozřejmě problémy v této oblasti, to je jasné. Je zde problém s mm, médii, problémy s těmi fake news, s těmi falešnými zprávami, to je zcela jasné, já to nepopírám. A to také bohužel poškozuje, ničí to důvěru já opakuji, musíme mít důvěru například v očkování proti tuberkulóze, proti spalničkám, ale musíme se spíš, spíše bojovat proti těm falešným dezinformačním kampaním, než tedy které opravdu ovlivňují důvěru. Například, co se týká papiloma viru, myslím si, že zde je také potřeba jednat to je jasné, ale nemůžeme zase zavést nějakou všeobecnou, nějakou univerzální kampaň. Je potřeba zavést určité mech, opat, mechanismy opatrnosti a více informací, větší transparentnost farmaceutic, ze strany farmaceutických firm, agentury pro léčiva dochází zde také k, určitým, k určitému střetu zájmu mezi farmaceutickým průmyslem a veřejnými orgány, které mají na starosti zdraví našich občanů. Ale je jasné, že je potřeba podpořit tu skutečnost, že některá očkování jsou naprosto nezbytná, když není nezbytné povinné očkování pro všechny nemoci. Paní Dornano. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla se připojit k, této, k tomuto usnesení v, v takových podmínkách, kdy některé nemoci se šíří, ale přitom se také šíří určitá rezistence, určitá zdrá, zdráhavost vůči očkování. Je zde několik aspektů textu, které považuji za zásadní, pokud tedy respektují roz, rozdělení kompetencí mezi EU a státy, například odstavec 7 o e, důležitosti transparentnosti pro zvyšování důvěry veřejného mínění používání v léčiva. Stejně to platí pro odstavec 12, který odsuzuje dezinformace prostřednictvím uvádění do oběhu nedůvěryhodných a nespolehlivých informací. Zcela souhlasím s tou myšlenkou, že je potřeba znepokojovat se ohledně vysokých cen některých očkovacích látek, které mohou zachraňovat životy. Pokud se týká poskytování služeb vakcinace migrantům a uprchlíkům, kteří vstupují na území EU, tak bych chtěla, abyste pochopili mé stanovisko souhlasím s myšlenkou očkovat tyto lidi, aby se vymítili určité choroby a abychom se vyhnuli epidemiím, které by mohly způsobit četná úmrtí. To je nesmírně relevantní například v souvislosti se spalničkami, které víme, že stále mají oběti. Nicméně je nesmírně důležité zachovat svrchovanost mé země a chtěla bych připomenout, že ochrana a zlepšování lidského zdraví patří do kompetencí definovaných v článku 6 smlouvy o fungování EU. Ať jsou jakékoliv úmysly tohoto textu a ať je jakoliv chválihodný, ta komise může pouze podporovat, koordinovat a doplňovat akce a opatření členských států. V důsledku toho právně závazné akty Evropské unie nemohou vyžadovat prosazovat harmonizaci legislativních a právních systémů zemí Evropské unie. Stejně tak odstavec 19, který apeluje na komisi, aby přis, podporovala koordinaci očkovacích plánů v rámci jednotlivých systémů se mi zdá dosti pochybný. Předložím pozměňovací návrhy a děkuji spolu s za jejich podporu. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Gramatika. Děkuji. Takže to je poměrně zvláštní tady hnutí, které tady teď je proti eh, očkování v Evropě, eh, který, které, toto hnutí eh, na, nabírá poměrně znepokojivých rozměrů. Samozřejmě Eh, vychází z těch různých falešných zpráv a je těžké to zvládnout, udržet pod kontrolou, protože jsou tu také různé, jsou tu různé politické ohledy. Ale je jasné, že eh, tento, že je nutno fungovat a bojovat proti tomu na celoevropské úrovni. Proto by měl i parlament vyslat jasné poselství na adresu těch, kdo se staví proti očkování protože někteří se domnívají, že eh, tedy ty vakcíny, to očkování s nějakým způsobem škodí um, bližním jejich a já chci hovořit o očkování třeba proti spalničkám, to je velmi dobrá ilustrace. Podle informací, které alespoň já mám k dispozici, tak, 2000 případů. Nyní máme ve, ve, ve školách eh, tisíc, tedy z, z tisíc a z tisíci případů byly dva, dvě, dva případy byly smrtelné. Um, je potřeba na to reagovat. Možná by nějaké agentury měly vypracovat ehm, kampaň, protikampaň, která je jakýmsi výrazem naší doby. Musíme také bojovat proti dezinformacím a vytvářet evropské programy, jimiž se budeme snažit um, pokrýt minimálně tedy zranitelné skupiny lidí, eh, u nichž je nízká míra pro očkování. To musí být součástí eh, veřejných eh, zdravotních politik. abychom eh, tento problém omezili, i když ho nemůžeme úplně vymítit. Děkuji. Bonafé. Mm, Děkuji, paní předsedkyně. Já také bych chtěla za výchozí bod si vzít ta čísla, která jsou opravdu znepokojivá. V Evropě eh, klesá pokrytí očkováním a současně se objevují nesmírně závažná onemocnění, o kterých jsme si mysleli, že už byla definitivně vymícena, protože bohužel je pravda, že dnes v Evropě znovu lidé umírají na spalničky chtěla bych poděkovat kolegům, kteří předložili tuto eh, otázku je potřeba zpracovat akční plán, akční plán Evropské unie. Současně eh, také eh, určitým způsobem zjednodušit, zlepšit plány očkování a skutečně hlavně zaútočit tady na, tu, na ten odpor nebo určitou odolnost vůči očkování. Musíme od, zás odsoudit šíření nespolehlivých a nesprávných informací, které nejsou podloženy vědeckým základem což bohužel také ovlivňuje i stanoviska některých politických stran, které dokonce toho využívají potom ve volební kampani a přes takto choulostivého tématu. Někteří lidé se obávají, že očkování eh, dětí může ovlivnit jejich, eh, negativně ovlivnit jejich zdraví. Je potřeba vést informační kampaň, tak aby lidé pochopili, že když nebudou děti naočkovány, tak a je, že potřeba zejména za, eh, soustředit se na ty nejzranitelnější osoby. Děkuji. Pan Demesmaker. Já děkuji, eh, voorzitter. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Očkování zachraňuje životy. To je fakt. Je to jedno z nejúčinnějších opatření veřejného zdraví ale přitom skepse vůči očkování eh, roste v mnoha členských státech. Z nedávných průzkumů veřejného mění se ukázalo, že ve Francii 41% respondentů nesouhlasí s tvrzením, že očkování je bezpečné. A eh, to je znepokojivá skutečnost. Povede to k poklesu pro proočkovanosti a to bude mít své následky. Když se podíváte na zprávu z ledna 2018, tak z toho vyplývá, že výskyt například spalniček eh, už vedl eh, od roku 2016 k 49 úmrtím. A to je znepokojivý trend, takže je zcela na místě, že to řešíme v našem výboru. Očkování je nedílnou součástí Eh, správné profilaktické eh, politiky. V mé zemi to zatím eh, funguje poměrně dobře, vedeme si poměrně dobře s mírou pro očkování, ale musíme být bdělí. Pokud se nebude očkovat, tak to je prostě jakési porušování odpovědnosti ze strany některých lidí a musíme proti tomu, musíme to, tomu čelit musíme eh, se snažit prosadit správné informace a musíme eh, zvyšovat informovanost. To je zásadní. Takže plně podporuji toto usnesení. Děkuji. A nyní dostane slovo komis, za komisi pan Prác, za uh, generální ředitel z DG Sante. Děkuji, paní předsedkyně, poslanci a poslanky, dámy pánové. Na úvod chci poděkovat parlamentu za možnost se vyjádřit. Mohu to říct velmi stručně. Myslím, že je málo, málo která z, i, i, po, po, se zpráv z vlastního podnětu Evropského parlamentu je důležitější než tato. Chci, eh, se, eh, chci podpořit to, co řekla paní Sommer, paní Gentile a další. Já myslím, že málo lidí si eh, uvědomuje, že jsou i některé stopy pravých neštovic například, které byly, eh, ty stopy byly objeveny například eh, v egyptských mumích a jinde. A um, to je prostě důkaz, to, to že jsme, se nám je podařilo odbourat, vy, vymítit, je skvělý důkaz u těch účinností A přitom vidíme v Evropě více než kde jinde obrovský nárůst eh, váhaní eh, skepse vůči eh, vůči vakcinaci. Pouze dva členské státy dosáhly míry proočkovanosti do, doporučené VTO a Evropskou unii. Takže situace je skutečně dramatická. Z perspektivy komise se nám zdá být obsah tohoto návrhu nesmírně významně relevantní. Jak víte, tak eh, ta skepse vůči váhání, eh, skepse vůči eh, očkování byla dokonce zmíněna předsedou Junkrem v jeho projevu o stavu Unie. A my se snažíme dosáhnout toho, aby až komise předloží svůj návrh, svou iniciativu, abychom do té doby aby samozřejmě konsultovali parlament, který je naším důležitým partnerem, ale také další Eh, subjekty prostřednictvím eh, veřejné konzultace, která skončí 15. března. Zároveň provádíme, já sám se toho účastním osobně, eh, setkání s lidmi z, ze zdravotnictví, sestry, sestrami, doktory a dalšími zástupci Světové zdravotnické organizace, a dalšími, aby až navrhneme nějaké opatření, abychom skutečně se byli schopni řešit ten problém u zdroje. Je tu otázka procesu a také kompetence, protože na to upozornili někteří, eh, někteří předřečníci. Otázka očkování má tak velký význam pro Evropu právě proto, že eh, právě u nakažlivých chorob je přidaná evropská hodnota nepopiratelná. Je důležité, jakým způsobem se organizují zdravotní systémy a také, aby Eh, a ceny eh, léku a další věci jsou zatím v národní kompetenci. Eh, právě proto tato iniciativa parlamentu je tak důležitá. A hodně bychom si namlouvali, bylo by iluzorní si říkat, že se tento problém dá, může vyřešit pouze komise, a nebo pouze evropské instituce. Nemusí to být spojené úsilí evropských institucí a členských států a dalších. Já vás však mohu ujistit o Eh, silném závazku eh, Evropské komise a v Dubnu chceme eh, přijít s doporučením, které podpoříme naší jasnou strategickou iniciativou, tak abychom zapojili všechny subjekty a členské státy, protože jak to zmínili někteří z vás, je tu velmi jasná nutnost respektovat kompetence členských států, ale zároveň přijít s výsledky pro všechny evropské občany. Děkuji. Děkuji vám a tím končíme tuto rozpravu, toto téma. Luta pro pozměňovací návrhy je 5. ledna v 11 hodin. A dalším bodem na pořadu jednání je cesta k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury, a současný stav a budoucí výzvy. A slovo dostává pan zpravodaj Gambos. Prosím. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl je to zpráva vycházející, týkající se evropské akvakultury a soustředil jsem se na dvě hlavní výzvy, a to udržitelnou environmentální udržitelnost evropské akvakultury a informace o výhodách e, spotřeby evropských ryb v, našem, v naší výživě je, rybolov je stále intenzivnější vzhledem k zvyšování poptávky po rybách v Evropě a ve světě zhruba 60 ryb, které se spotřebovávají v evropské kultuře, se importují z třetích zemí. Naše akvakultura zajišťuje pouze 10 těchto potřeb. Nicméně se domnívám, že potenciál je obrovský a že marže pro růst zde také existuje. Často se tyto ryby nazývají chovné ryby. Nic, Nicméně zem, evropské zemědělství je světovou jedničkou, co se týká kvality a udržitelnosti. A to, abychom si udrželi vedoucí pozici v tomto odvětví, tak to eh, znamená pro nás také úkoly. Musíme sdílet zkušenosti se sousedními zeměmi, aby se osvědč, eh, vyměňovaly osvědčené postupy. Musíme také analyzovat, jakým způsobem můžeme pomáhat našim rybářům, eh, podnikatelům v této oblasti tak, aby mohli nadále dodržovat eh, normy v environmentální oblasti podle společné rybolovné politiky. A také musíme být schopni vysvětlovat spotřebitelům, že jsou zde také hm, určité a udržujeme tím desítky tisíc pracovních míst v tomto odvětví. Rozdíly mezi evropskými produkty a produkty z třetích zemí, pokud se týká kvality sociálních aspektů, dodržování norem v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti, toto si spotřebitelé často neuvědomují protože informace, které dostávají o těchto jednotlivých eh, produktech, jsou nedostatečné, zejména pokud se týká zeměpisných označení údaje. Proto si myslím, že je potřeba vést na evropské úrovni informační kampaň o těchto věcech. A toto jsem chtěl také připomnět, že příští čtvrtek to bude rok od krize, kdy vlastně bylo potře- kdy se museli stahnout velký počet zmražených ryb ze supermarketu a ze skladů. a toto mělo velké environmentální a sociální důsledky. Přestože tyto přestože, přestože tyto ryby nemají velkou energetickou a výživnou hodnotu. A úkolem komise je dbat na to, abychom vytvořili nezbytné podmínky pro správnou výživu občanů Evropské unie. Jde zde o ty hlavní výzvy, které se snažím zdůrazňovat a doufám, že budu moci spolupracovat se stínovými zpravodaji, tak aby se tento, tato zpráva ještě zlepšila a těším se na vaše připomínky a dotazy a Děkuji za slovo, paní předsedkyně. The floor to Mr. Dobře, teď má eh, slovo pan Dorman. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající. A děkuji také zpravodaji za návrhu zprávy. Podle mě je velice důležité, abychom upozorňovali na to, že dává smysl jíst ryby z akvakultur. Mnoho ryb dovážíme ze sousedských zemí, z Norska, z Islandu a tak dále. A e, mnoho těch e, dodavatelů e, nutíme dodávat na velké trhy, což vyvolává další problémy, jak si v jiných oblastech. Je potřeba dostat do Evropy více ryb a zajistit, že dodavatelé budou respektovat to, co od nich požadujeme. Je důležité, aby to, tyto dodávky nespůsobovaly problémy jinde, například v mořích nebo v sladkovodních tocích, kde ryby jinak žijí. Na to se musíme soustředit je potřeba eh, v akvakulturách nekrmit ryby antibiotiky eh, a související věci, takže na to je potřeba dbát. Děkuji. Paní Müller má slovo. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu. I my předložíme určité pozměňovací návrhy. Obecně to si myslím, že musíme rozlišovat mezi zvyšováním eh, produkovaného množství v akvakultuře a mezi podporováním aktuálních systémů. Je otázka, zda chceme pouze navýšit množství v tunách, anebo zda chceme skutečně zajišťovat pracovní místa a struktury. To je velice důležité. Ehm, ten proces v Norsku je úspěšný proto, že tam jsou splněny prostorové a politické předpoklady. Ty lososové farmy tam se neustále vědecky sledují a e, konec konců i mořská akvakultura po Brexitu se stáhne spíše do oblasti středomoří, a to jsou úplně jiné hloubky, úplně jiné teploty, úplně jiné, jiné ekosystémy na mořském dně a to je potřeba všechno zohlednit. Jsme zcela proto, abychom pro spotřebitele zajistili určitou osvětu, do jaké míry je důležité konzumovat a chovat ryby na lokální úrovni. Zejména musíme podporovat sladkovodní akvakulturu. Hovořím-li o našem, našem okrsku v Bavorsku máme desítky tisíc chovatelů kaprů a pstruhů ve sladkovodních eh, jaksi zařízeních. Eh, v těch rybnících se dokonce používají, používá zbytkové teplo z mm, eh, jaksi biopaliv, takže je to skutečně oběhové hospodářství, je potřeba zohledňovat existující environmentální struktury, chovatelské struktury a tak dále. To, co je velký problém pro tyto vnitrozemské eh, chovatelské farmy, jsou predátoři, třeba kormoráni a jiní, eh, což má na celou problematiku velký vliv. Takže my tuto zprávu podporujeme a předložíme k ní pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Boylen. Děkuji. Ráda bych poděkovala zpravodaji za odvedenou práci na tomto stanovisku. Velice ráda vidím, že se tu zdůrazňuje nejen udržitelnost sektoru, ale také environmentální ochrana a bezpečnost potravin. Všichni víme, že akvakultura roste bezprecedentním způsobem. Není možné, aby průmysl kapitalizoval na tomto růstu na úkor životního prostředí nebo na úkor kvality potravin, které jíme. Takže vítám výzvu po celoevropské informační kampani pro spotřebitele, aby dokázali identifikovat, zda ty potraviny, které kupují, jsou kvalitní nebo ne. Co se týká pozměňovacích návrhů, které předložím, tak půjde hlavně o komunitní konzultace před tím, než budou e, e, implementovány akvakulturní projekty u nás v Irsku. Je naprosto zoufalá situace. Nadnárodní firmy zakládají tyto projekty kolem pobřeží a vůbec neangažují místní komunity například eh, u Donegal nebo Loch Foyle na plážích. Je potřeba proto zavést striktnější pravidla pro udílení licencí a grantů na národní úrovni, aby se zabránilo monopolizaci eh, akvakultury velkými korporacemi. Komunitní konzultace rovněž mohou fungovat jako určitá pojistka pro zajištění ochrany životního prostředí a zajištění toho, že přirozená krása pobřeží nebude poškozena. Jako ekoložka si také uvědomuji environmentální degradaci, ke které do, může docházet v důsledku akvakultury, je to znečištění, ohrožení jiných druhů a tak dále. Ono se to samozřejmě liší podle akvakultury, o které hovoříme. Ehm, například ehm, mušle nebo jiní ehm, plži mlži e, nejsou tak škodliví, ale v jiných případech se může jednat o velké škody, například určité lososové farmy v Irsku, tam dochází k decimování e, e, jaksi přirozených druhů tím, že tam ty farmy jsou, takže je potřeba prioritizovat akvakulturu jaksi vnitrozemskou, spíše než takové ty pletivové ohrady, které jsou v mořích při pobřeží. Aby se omezil dopad na mořské ekosystémy, je potřeba také pamatovat na invazivní druhy a to, co mohou znamenat pro druhy přirozené v dané oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Paní Engström. No, děkuji. V první řadě děkuji panu zpravodaji za návrh stanoviska. Je to velice důležité téma, jsem velice ráda, že na něm mohu spolupracovat. Ráda bych zdůraznila, že plně nesouhlasíme s odstavcem 1 návrhu stanoviska, kde se říká, že EU musí navýšit produkci v sektoru akvakultury a musí zohledňovat kvalitu, udržitelnost a environmentální aspekty. Raději bychom tvrdili, že skutečná environmentálně udržitelná akvakultura produkující bezpečné potraviny musí být předpokladem pro další zvyšování případné produkce. Rovněž je paradoxní, že navyšování produkce v akvakultuře se navrhuje jakožto nutnost, aby se um, splnily požadavky, jaksi poptávky um, Eh, evropských obyvatel poptávka po rybách, zatímco mořské ryby se používají jako krmivo pro sladkovodní ryby. Takže eh, to je trošku nelogické. Rovněž jsem přesvědčena, že kromě zvyšování udržitelnosti akvakultury v EU, EU musí rovněž podporovat eh, odpovědný globální obchod, například tím, že do dohod bude zahrnovat doložky o vysokých environmentálních standardech. Eh, a to například v těch rámcových obchodních dohodách s třetími stranami, co se týká jejich akvakulturního průmyslu. Co se týká stanovení opatření, která mají zajistit, že evropská akvakultura bude skutečně udržitelná, zde bych ráda zdůraznila několik oblastí zajištění udržitelného získávání krmiva pro eh, rybí farmy, eh, zavedení technických standardů pro zamezení jaksi úniku ryb, Eh, snížení dopadu užívání chemikálií a tak dále. Nejprve tedy k, té, eh, k tomu krmivu. Akvakulturní průmysl by si měl stanovit eh, jasné požadavky na získávání a udržitelnost rybího krmiva a rybího oleje bez toho nelze tvrdit, že evropské akvakulturní produkty jsou environmentálně udržitelné. Přijímání eh, těch nejlepších dostupných technologií, aby se zabránilo únikům ryb, eh, to je naprosto zásadní, stejně tak jako monitoring a užívání jaksi mm, sledovacích nástrojů za stejným účelem. Eh, dopad různých akvakultur, druhů a habitatů, to si žádá další výzkum, abychom plně pochopili, jaké výhody, jaké jaká případná rizika představuje akvakultura pro klíčové přírodní úkazy. Eh, je to hlavně šetrný management, eh, vypracovávání různých restrikcí v daných oblastech. To je potřeba vynucovat. Kromě toho evropská politika by měla podporovat takovou akvakulturu, která eh, poskytuje environmentální služby, například příbřežní laguny nebo velké rybníky, které přispívají k, jaksi ke kultuře krajiny. Například plži, mlži nebo pěstování řas eh, se v tomto ohledu nedocenuje. Je potřeba zdůrazňovat takové postupy v akvakultuře, které jsou udržitelné. Máme takzvanou RES akvakulturu, eh, to znamená recirkulační akvakulturní systémy, kde se jaksi opětovně využívá voda, která se tím vlastně pročišťuje, ale je zde nadále otázka toho krmiva. Nelze tomu říkat udržitelná akvakultura, pakliže tuto otázku nebudeme řešit. A nakonec redukce dopadů využívání chemikálí. Užívání chemikálí a různých antibiotik v akvakultuře představuje riziko pro ekosystémy i pro lidské zdraví. Má frakce je přesvědčená, že jakékoliv toxické chemikály nebo antibiotika užívaná eh, v akvakultuře musí být nahrazena bezpečnějšími alternativami. Budu předkládat pozměňovací návrhy k některým těmto aspektům a těším se na spolupráci tak, abychom zajistili, že stanovisko Envy k akvakultuře v EU bude takové, které prioritizuje životní prostředí, potravinovou bezpečnost a veřejné zdraví ehm, nad zvýšenou produkci. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo komise, pan Lejneman. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji za možnost eh, reagovat. Zhruba před rokem komisař Vela položil poradenskému vědeckému mechanismu otázku, jak můžeme získat více biomasy z oceánu a zároveň je udržitelně zpravovat. A reakce té skupiny byla nepřekvapivě nejen v tom, že se musí propagovat udržitelná rybářství, ale že akvakultura je zdaleka nejúčinnější a nejudržitelnější způsob, jak produkovat eh, další plody moře, aby se tak řeklo, pro planetu do budoucna až s 10 miliardami obyvatel. To je tedy takový ten vodicí princip, který ehm, vidíme i v té naší propagaci akvakultury v EU. Nejenže akvakultura v EU je vysoce kvalitní a udržitelná, máme téměř nejvyšší standardy celosvětově vzato v této oblasti a pracujeme s členskými státy a s dalšími zúčastněnými stranami, abychom odstraňovali překážky, které zabraňují eh, tomuto sektoru v růstu. V tomto kontextu jsme se zaměřovali na procesy licencování a na administrativní zátěž, přístup k prostoru, tedy k tomu mořskému prostoru, kde se zaměřujeme na to, kde by ta farma mohla nejlépe eh, ležet a jako, jakou bezpečnost, jaké zajištění poskytujeme investorům, kon, konkurenceschopnost sektoru a rovné podmínky, co se týká dovozu a vývozu. Tato politika samozřejmě zahrnuje, zahrnuje i sladkovodní akvakulturu, jako to mluvila paní Miller. Máme určité dobré zprávy po rocích stagnace, zažíváme růst eh, mezi lety 2014 a 2015, to jsou nejnovější čísla, ze 4%, tedy o 4% co do objemu a 8% co do hodnoty. Produkce z akvakultury dosáhla eh, nejvyšší své historické úrovně 1,3 milionu tun. I v terénu vidíme pokrok. Členské státy přijímají zákony, které se specificky týkají akvakultury a specifikují proces licencování, přijímají speciální plány pro mořské oblasti a vytvářejí dedikované struktury, které se zaměřují na environmentální management. Aktuálně podnikáme takový přeskum v polovině období, pro eh, tuto metodiku, tedy pro propagaci akvakultury. Potřeba eh, kampaně, tady zazněla, my kampaň máme, jmenuje se to Farmed in the EU, tedy chováno v EU, a je to na míru ušité pro jednotlivé členské státy. Jsme velice rádi, že po Španělsku v loňském roce, v letošním roce toto eh, přijalo, tuto výzvu přijalo Irsko a Chorvatsko. Ale samozřejmě práce na úrovni členských států nestačí. Příští pátek no v ten pátek příští týden tedy, pořádáme seminář eh, ve výboru regionu společně, tedy společně s výborem regionu, kde zdůrazníme roli, jakou hrají regiony v akvakultuře. Eh, v některých intervencích tady zazněl ten místní vývoj. To je velice důležitý eh, prvek akvakultury, tedy že se akvakultura dostane blíž místním obyvatelům. Máme mnoho příkladů Například Evropský mořský fond pomáhá komunitám Ehm, pomáhá místním akčním skupinám. V listopadu loňského roku jsme měli první historický seminář ehm, na toto to, to téma v Německu, kde mají integrovaný systém, kde se v podstatě už po tisíce let eh, upravuje krajina tak, aby prospívala akvakultuře a to je něco, co chceme prosazovat. V neposlední řadě nejde pouze o tradice, jde také o inovaci a nové investice. Zmínili se tady ty uzavřené obvody v uvozovkách. Podporujeme výzkum, ale také inovativní postupy přímým financováním, aby se zlepšil způsob, jakým produkujeme eh, rybí produkty. Můžeme být vzorem eh, environmentální udržitelnosti a kvality. Zejména eh, tyto uzavřené okruhy spotřebovávají velice málo vody, proto se mohou využívat i v rozvojových státech nebo tam, kde je vody zkrátka málo. Nakonec Máme i mnoho eh, pozitivního vývoje v té takzvané modré bioekonomice. Zaměřujeme se nejen na ryby, plže a mlže, ale také na řasy a mikrořasy. Ehm, v letošním roce spustíme nové fórum pro bioekonomiku a zaměříme se na to, jakým způsobem tento sektor propagovat, jak eh, jej více integrovat, jak tu modrou ekonomiku více integrovat. A kromě toho zahajujeme také investiční platformu pro modrou ekonomiku, abychom pro tento sektor zajistili více investic. To je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo pan zpravodaj, pan Gambus eh, na závěr, ale buďte stručný. Ano, děkuji. Já budu stručný. Chtěl bych jen poděkovat všem řečníkům. Myslím si, že máme společný jmenovatel, který, který můžeme definovat takto. Akvakultura je nadále a zůstane tedy zásadní otázkou. Musíme řešit politiku v oblasti akvakultury a přitom mít na zřeteli dopady, které eh, má na místní obyvatelstvo. Evidentně politika v oblasti akvakultury musí být těsně spojena s pojmem udržitelnosti a kvality a také s principy oběhového hospodářství. Je potřeba toto odvětví také propojovat s tou blízkostí, nebo tedy s, těmi místní, s tou místní a regionální úrovní, s těmi místními společenstvími, pro které je to velmi důležité. Já ty věci zjednoduším. Nezapomínejme také, že oceány čelí problémům a akvakultura pomáhá k tomu, aby rybolov byl udržitelnější, takže je potřeba v tom najít tady tuto rovnováhu. Pokud se týká akvakultury ve sladkovodním prostředí, tak zcela souhlasím s tím, co jste zde říkali. Paní Miller, máte zcela pravdu. A jakožto zpravodaj vím, že je to jedna z věcí, které se opakují. Nesmíme zapomínat, že zde existuje také významná akvakultura ve sladkovodním prostředí v různých zemích. Je pravda, že lesy, eh, že jsou lesní požáry na jihu, každý prostě čelí jiné skutečnosti a často někdy jsme zaslepeni pouze tou realitou, která je okolo nás a zapomínáme, jak se na tu realitu, která je trošku vzdálenější, ale také se nás týká. Tak ještě jednou vám děkuji, že jste upozornili na tyto různé body a těším se na další spolupráci s vámi a na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. A teď tedy termín pro pozměňovací návrhy. Je to 31. ledna v 11 hodin. Další bod na pořadu jednání je ale dovolte mi upozornit, že v 11.15 přijde ministr zdravotnictví z Bulharska, ano? Zavádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013. Slovo má zpravodajka paní McGuinness. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Uvědomuji si, že času je málo, má zpráva je poměrně stručná, je to pouze šest odstavců, takže velice stručně víme, že potřebujeme novou generaci zemědělců, je to různé v jednotlivých členských státech, ale cílem je zvýšit jejich počet, takže tato zpráva se zaměřuje na to, jak můžeme dosáhnout toho, že SZP bude cílená na potřeby mladých zemědělců. Chceme zejména zajistit, že mladí zemědělci budou mít ty environmentální znalosti, dovednosti a techniky, aby mohli podnikat udržitelné zemědělství, tedy školení a dovednosti, to je velice důležité. Klíčový je odstavec 5, kde hovoříme o potřebě soudržnosti mezi evropským rozměrem a mezi tím, co mohou dělat členské státy, co do například dědických zákonů a daňových zákonů, které usnadňují tu generační obměnu a ten transfer holdingů mezi zemědělci to je naprosto klíčové. A potom poslední odstavec mé zprávy hovoří o tom, že bychom měli mít takový celostní přístup, aby se usnadnil přístup k půdě pro mladé zemědělce, ale také, aby měli přístup k financování, poradenským systémům a službám, ale také eh, tam, kde žijí, měli by mít stejné služby, tedy ekvivalentní služby, jako jejich kolegové, kteří žijí ve městech, tedy internet, sociální a zdravotní služby. Takže těším se na poznámky, všechno si to poznamenám. Jak víte, toto je naše stanovisko pro výbor Agri a e, jejich zprávu také sleduji. Vím, že je to priorita pro komisi a řekla bych, že to je priorita i pro členské státy. Takže s tím, paní předsedkyně, končím a těším se na komentáře kolegů. Děkuji. Děkujeme vám. Paní Gentile. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jen velice stručně chci říct, že toto téma je velice důležité. A to zejména chceme-li dosáhnout růstu v Evropě a chceme-li, aby se Evropa udržitelným způsobem a inkluzivním způsobem dále rozvíjela. Nová generace, která jde do zemědělství, to je něco, co musíme prosazovat. Máme tisíce mladých lidí, kteří by mohli získat nové příležitosti a kteří by se mohli stát nezávislými a vybudovat si na tomto své životy. E, samozřejmě e, jsou zde kompetence, které je potřeba mít protože zemědělství je čím dál tím inovativnější a e, za, více založeno na zemědělství, na, na technologiích, pardon. Zemědělství už není takové, jaké bývalo, je to velice profesionální. Zemědělci jsou skutečně manažeři svých podniků a SZP toto musí zohledňovat. A ona to také dělá. To je omnibus, který máme k dispozici. Takže je snazší přístup k úvěrům, snazší přístup ke vzdělávání, eh, snazší přístup ke školení. A samozřejmě také se chceme přizpůsobovat určitým fluktuacím na trzích. Vzhledem k tomu, že role zemědělců se mění, musíme zajistit, že přístup k úvěrům bude co nejsnazší, ale je také potřeba zajistit, jak si tuto změnu, abych tak řekla, vlastnictví. Je potřeba zajistit, že se posuneme směrem od těch kontradikcí, které jsme zdědili z minulosti. Pokud eh, chceme moderní zemědělství, musíme zajistit, že mladí lidé budou mít přístup. Eh, děkuji, pan Dorman. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji paní McGuinness za tento návrh stanoviska výboru Envy pro výbor Agri. Mezi městy a venkovem je stále více nerovnováh a pokud naše společnost má být sourodá, musíme eh, dosáhnout určitého, určité rovnováhy. Eh, je potřeba zajistit, že složení e, populace se zcela neskreslí. Pro zemědělství a pro venkov je důležité, aby mladí lidé zůstávali na venkově, aby se nestěhovali do měst. A proto podporuji ty požadavky na nejnovější technologie v zemědělství. Mladé generace žije ve svě- žijí ve světě, kde je stále více technologií. Zemědělství je potřeba modernizovat, je potřeba zajistit více informačních technologií, je potřeba přesvědčit lidi o tom, že zemědělství může nabídnout stejně tolik jako jiná odvětví. Myslím si, že eh, moderní zemědělství šetří eh, zdroje a zvyšuje kvalitu života Potřebujeme kvalitní pravidla, jednotná pravidla pro všechny členské státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Miller. Děkuji. V rámci Evropy eh, je podíl 65-letých eh, zemědělců nějakých 30%, v Německu to je 6,5% a podle mě to má dva hlavní důvody. Za prvé, že eh, nemáme dostatečně atraktivní úvěry pro mladé zemědělce a proto, že máme velké odvody v Německu na sociální pojištění. To jsou dvě komponenty, které musíme urgentně řešit. Je velice důležité, aby nová generace eh, s novými nápady, s novými představami, s novými postupy měla také možnost začít provozovat, řídit zemědělské podniky. protože to, eh, čemu starší zemědělci říkají ztráty a eh, vidí to negativně, tak mladí zemědělci k tomu mají úplně jiný přístup. To je překážka, kterou musíme překonat. Naprosto zásadní je eh, dodatečné vzdělávání zemědělců. Myslím si, že ty vzory starších generací, to, že má někdo chuť zemědělčit, vytváří ve společnosti určitou akceptanci pro povolání zemědělce a dlouhodobě to buduje pozitivní imič. Rodinné podniky nikdo nekritizuje, protože rodinné podniky jsou vždy vnímány pozitivně. Já tuto zprávu podporuji, respektive toto stanovisko. Děkuji, Mejret, předložím určité pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Hösl. Já, ich darf... Ano, já bych také chtěl poděkovat paní McGuinness. V zásadě musím říci, že můžeme eh, zajistit perspektivy pro mladé zemědělce pouze tehdy, když budou moci hospodařit tak, aby z toho také mohli žít. Ty perspektivy zatím nejsou příliš dobré. Někteří zemědělci, zejména malé rodinné eh, farmy, mají nižší příjmy než v ostatních odvětvích, takže trošku je potřeba zajistit jim lepší eh, a dlouhodobé perspektivy pro jejich činnost a k tomu patří také, aby mohli žít v takovém venkovském prostoru, kde se vyplatí žít. To znamená infrastruktura na venkově, to je důležitá věc a to všechno souvisí s rozvojem venkova. Pokud budeme dost, mít dostatek mladých zemědělců, tak to je také důležité zaměřit se na jejich vyškolování, vzdělání. Musíme vsadit více na udržitelnost, na ekologické zemědělství, také na odbytiště. musíme vytvářet lepší odbytiště, zaměřit se na perspektivy v oblasti techniky a jít směrem k zemědělství, které bude nahlíženo z takového širšího hlediska, z širší dimenze. Nejdůležitější kritérium, o kterém hovořila paní McGuinness, je také nedostatečný přístup na trhy. Ceny jsou velmi vysoké a aniž bychom neměli nějaký vhodný program financování nebo pomoci pro financování a že se ti zemědělci mladí vůbec nebudou moci mít přístup na trh, tak to bude špatné. A poslední bod. Myslím si, že bychom neměli se omezovat na určitou hranici věkovou. Měli bychom všem dát eh, možnost být činní v zemědělství. Neměli bychom zkrátka vytvářet takovou hranici, takovou bariéru. Všichni, kteří budou podnikat v zemědělství, jsou přínosem a tato zpráva je dobrá, podporujeme ji a ještě předložíme některé pozměňovací návrhy k tomuto tak důležitému tématu, kterým je zemědělství. Děkuji, slovo dostane komise. Thank you very much, Děkuji, paní předsedkyně. Za Evropskou komisi vítáme tuto zprávu a samozřejmě ty příspěvky se promítnou eh, do té zprávy, kterou má dokončit výbor Komagry. Komise 29. listopadu schválila sdělení o potravinách a zemědělství kde se právě zdůrazňuje eh, význam té generační eh, obnovy a podpory mladých zemědělců, že to bude ústřední bod budoucí zemědělské politiky. Chci potvrdit jeden důležitý prvek, to je to, že přechod udržitelnějšímu a modernímu, modernějšímu systému musí jít ruku v ruce s obnovou lidského kapitálu. Takže tato transformace poznatků, tak aby ty nové poznatky, které nám mají pomoci přejít k tomu novému modelu, ty mohou být úspěšné jedině, když podpoříme ty, kteří pracují v zemědělství a když se nám podaří přimět víc mladých lidí eh, k tomu, aby se chopili zemědělství jako aktivity. Aby se tam začaly uplatňovat eh, samozřejmě nové technologie, aby byly environmentálně eh, vstřícní. Myslíme si, že tyto prvky nelze oddělit. Takže je pozitivní, že tento výbor bere tento prvek v potaz. A úplně nakonec taková, takové dvě konkrétní věci. Stáv, stávají, ve stávající politice máme již dost nástrojů na podporu mladých zemědělců, ale existuje široký konsenzus, že musíme zefektivnit využití těchto nástrojů. To je velmi jasně sděleno v našem, v našem sdělení. A my skutečně chceme, aby nám, komise, komise pomohl, aby nám parlament pomohl tedy komisi zefektivnit tyto nástroje, přizpůsobit je eh, komunitě mladých zemědělců. Co je v této zprávě ještě eh, dalšího? Navzdory všemu dosavadního úsilí na evropské úrovni si musíme uvědomit, že důležité prvky, které ovlivňují Eh, fungování mladých zemědělců se rozhodují na eh, úrovni členských států. Takže třeba eh, různé otázky jako daně, dědictví, územní plánování, to všechno jsou prvky, které mohou představovat bariéry, vstupní bariéry do tohoto sektoru. A to jsou rozhodnutí z národní úrovně. Proto vítáme doporučení Evropského parlamentu, které také v, s, eh, v souladu s principem našem vzdělení, abychom zajistili lepší soudržnost mezi tím, co my děláme na evropské úrovni a co se dělá na úrovni vnitrostátní. Ten obecný přístup, který navrhujeme, je takový, že se pokusíme najít mnohem zacílenější systém, na podporu zemědělského společenství, přičemž si samozřejmě uvědom, eh, bereme na vědomí také subsidiaritu a možnost členských států přijít s konkrétními opatřeními uspůsobenými pro jejich území. Tento nový model by pak mohl být velmi plodný z hlediska ehm, tedy podpory té, té, té generační obnovy a podpory mladých zemědělců, aby překonali všechny překážky a mohli do sektoru zemědělství vstoupit. Děkuji a slovo má paní McGuinness. Děkuji vám. Chci také poděkovat všem kolegům za velmi konstruktivní eh, poznámky k tak eh, důležitému tématu. Pokud jde o to, že se zaměříme příliš na produkci a ne, na, ne dost na udržitelnost. Myslím, že první odstavec se tohohle přesně týká, ale ráda přijmu i nějaké pozměňovací návrhy, protože samozřejmě všich, všem nám jde o, eh, o to též. A jedna z věcí, která by měla být asi viditelnější v té zprávě, se týká mladých žen a mužů. Protože mnoho členských států, když se řekne mladý zemědělec, tak si vybaví eh, muže. Ale pozor, protože dnes eh, dopoledne eh, v Irsku se je setkání žen v zemědělců, žen v zemědělství, které se bude týkat právě i problémů, kterým čelí takže když hovořím se zemědělci obecně, tak ano, komise říká, že mm, mm, mladí zemědělci jsou otevřenější novým technologiím a environmentálnímu rozměru, ale ženy do toho také vnáší svůj eh, specifický eh, nový rozměr. Takže eh, také si myslím, že otázka našeho rigidního systému podpory malých zemědělců je diskriminační na základě věku. Někteří lidé ehm, samozřejmě jsou, přijdou zkrátka a to je něco, co by se nemělo dít. A tím se dostávám k druhému um, kolu svých připomínek. A to je budoucnost společné zemědělské politiky. Účastnila jsem se technického jednání na téma toho sdělení. A žádném kolega by se tomu velmi eh, věnovali více dohloubky. Teď, když tomu začínám rozumět, tak se mi líbí, že se to sdělení zaměřuje ne na plnění, ale na výsledky. Čili než by se zemědělcům říkalo, co nesmí dělat. Ale říká se jim pozitivním způsobem, co se od nich čeká. A v tomto směru zaměření na mladé zemědělce by mělo dát členským státům určitou flexibilitu, aby viděli, zda mají dělat pro mladé zemědělce více či méně, protože tady v tom jsou rozdíly v členských státech, také v tom, jak jsou ty nástroje eh, napojeny na eh, národní úrovni a napojen na evropskou úroveň. Takže myslím si, že ta lhůta, a to můžete potvrdit, čtvrtek eh, příštího týdne v 11 hodin, eh, takže je důležité, aby tento výbor se silně snažil přispět a v brzké době uspořádáme zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Takže ano, lhuta pro pozměňovací návrhy je v 11 hodin 12. února. Děkuji. Nyní tedy za pár minut přivítáme eh, pana ministra. Yes. Uh, tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přivítat pana ministra. Díky, že jste přišel. Jsme rádi, že jste tu a rovnou dostanete slovo. Prosím. Уважаеми дами и господа, členové Evropské parlament. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, eh, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Díky za zájem eh, o eh, zdravotní priority předsednictví Bulharska Rady EU. Je mi velkou ctí představit vám náš program v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Bulharsko přebírá předsednictví Rady v kritickém období pro EU. Budoucnost rozvoje Evropské unie závisí na výsledcích diskusí v příštích měsících. Tak, abychom e, vykročili správným směrem, je potřeba, abychom všichni společně zhodnotili e, to, čeho jsme dosáhli, jaké jsou před námi výzvy, jaké jsme udělali chyby. Jedině tak stanovíme správný směr dál. Pro Bulharsko je důležité, aby Evropská unie zachovala svou jednotnost. Je důležité eh, Evropu udržet jednotnou a silnou. Naše moto, jakožto předsednictví, je společně jsme silní. Náš přístup je konsenzuální, kompromisní a kooperativní. Jsme pro Evropskou unii, kde hospodářský růst je nástrojem pro dosažení sociální rovnosti a prosperity pro občany všech členských států. Budeme pracovat na bezpečné Evropě, stabilní Evropě a solidární Evropě, aby se zaručil mír pro všechny její obyvatele i pro její sousedy. Já jsem tu dnes od toho, abych vám představil naše priority v oblasti sektoru zdravotnictví a samozřejmě, abych reagoval na vaše případné dotazy. V nastávajících měsících proběhnou diskuse ohledně budoucího financování politiky EU a budoucnosti klíčových oblastí pro spolupráci. Jsme přesvědčeni, že společná, spojená Evropa, jednotná Evropa je nemyslitelná bez klíčových hodnot, jako je zdraví, vzdělávání nebo kultura. Bez ohledu na rozdíly mezi e, systémy v členských státech e, je spolupráce na evropské úrovni v těchto oblastech bez nutnosti harmonizace zdrojem hmatatelných výhod pro občany EU, a to každým dnem. Které jsou oblasti v, ve zdravotnictví, kde Evropská unie eh, se aktivně politicky angažuje, angažuje se iniciativami a legislativou? Na evropské úrovni existuje právní rámec pro svobodu pohybu pacientů napříč Evropou. Je to směrnice 2011-24-EU e ohledně vynucování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. a ta obsahuje i elektronickou komponentu. S aktivní podporou komise existuje síť vysoce specializovaných léčebných center, eh, to jsou ty takzvané evropské referenční sítě. Eh, expertíza všech národních agentur pro farmaceutika, kterou koordinuje agentura EMA, eh, pracuje na spuštění inovativních léčebných postupů, kde je osvědčená kvalita, bezpečnost a účinnost. Chceme také zajistit náležitou farmakovigilanci, to je nařízení 726 2004. A také se musíme podívat na celý rámec legislativy, včetně všech směrnic a nařízení, včetně například eh, pediatrické medicíny nebo medicíny obecně. Máme velice detailní, extenzivní nařízení ohledně eh, uvádění na trh farmaceutických produktů o klinických te- testech, to je nařízení 536 eh, 2014 ohledně ehm, in vitro diagnostiky a medicínských prostředků, to je nařízení 2017 745 a 2017 746. Existuje regulační rámec pro um, orgány, buňky, tkáně, darování a transplantaci orgánů. Na vnitřním trhu existují příležitosti pro svobodu pohybu lékařů i pacientů a pro výměnu zkušeností. Mechanismus pro společný koordinovaný postup všech členských států byl rovněž vytvořen tak, abychom eh, kontrolovali přenos eh, přenositelných chorob a přeshraniční hrozby. Tyto mechanismy spoléhají a spoléhat budou na znalosti na národní úrovni. Právě proto je naprosto zásadní, aby tyto zkušenosti byly propagovány a rozvíjeny ve všech členských státech. Je potřeba zajistit komunikaci a kooperaci na celoevropské úrovni. To je způsob, jak zajistíme řádné fungování systému zdravotní péče. Celá řada politických dokumentů, jako například závěry Rady nebo usnesení Evropského parlamentu, zdůrazňují význam těchto politik, zejména v oblasti přenosných a nepřenosných chronických chorob. Nebo je to aktivita na prevenci preven, preventovatelných chorob, jako je třeba diabetes nebo kardiovaskulární choroby a tak dále. Řešení rizikových faktorů, jako je třeba alkohol nebo kouření tabáku nebo zdravá strava, si žádá koordinovaný přístup – a to opět na evropské úrovni. Evropská legislativa v oblasti zdravotnictví a všechna politická sdělení ze závěrů rady a doporučení usnesení Evropského parlamentu eh, představují velkou pobídku pro iniciativy na evropské i národní úrovni. Eh, diskuse na evropské úrovni jsou velice důležité, stejně tak jako příležitost pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů a poučovat se vzájemně, vzájemně e, také tím, že budeme združovat zkušenosti ze všech členských států. Ohledně tedy zdravotních modelů a osvědčených postupů. Víceletý zdravotní program významným způsobem k této spolupráci přispívá. Osvědčil svou užitečnost jakožto užitečný nástroj na podporu iniciativ v oblasti zdraví. Implementace každé eh, iniciativy a legálního aktu, včetně eh, těch na evropské úrovni, si žádá, aby ti, kteří je budou implementovat, byli nejen eh, součástí toho procesu jejich vzniku a přípravy, ale také, aby hráli vedoucí roli při jejich mm, jaksi provádění. Zdravotní péče je přidaná hodnota EU, která je nejvíce hmatatelná pro Eh, obyčejné občany. Musíme ji nacílit na větší inovaci a konkurenceschopnost. Eh, iniciativy v této oblasti v EU by měly být řízeny nejen eh, vůlí podporovat průmysl a inovace, ale zejména potřebou chránit lidské zdraví. Ať už bude spuštěn jakýkoliv produkt na trhu, léky, potraviny nebo cokoliv jiného, musíme si uvědomovat, jaký bude mít dopad na lidské zdraví. Jinak riskujeme, že přijdeme o to nejcennější, co máme, tedy důvěru lidí v tento systém. Dovolte mi připomenout, že potřeba zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví je zakotvena ve smlouvě ohledně fungování EU v článku 114. To je zejména důležité, když podnikáme iniciativy na vnitřním trhu. Tento závazek eh, se týká nás všech, komise, parlamentu i rady. Toto je ten kontext, ve kterém připravujeme své priority pro oblast zdravotní péče. Plně si uvědomujeme tento kontext a eh, stejným způsobem pak povedeme diskuse v příštích eh, měsících. Během předsednictví budeme prioritizovat dvě politicky důležitá témata. Zdravou stravu pro děti a potřebu účinných farmaceutických produktů za přijatelnou cenu. Zdravá strava, zdravá výživa pro děti, to je téma na výsost důležité. Je to téma týkající se debaty ohledně budoucnosti Evropy. Budoucnost konkurenceschopné Evropy je nepředstavitelná bez eh, zdravé a dobře vzdělané mladé generace. Z hlediska zdravotní péče je důraz právě na výživu dětí. Máme jasné důkazy, že strava je klíčovým zdravotním faktorem. Je to právě nezdravá strava, která vede k rozšiřování chronických chorob jak v Evropě, tak na globální škále. Máme naplánované diskuse ohledně dopadu výživových zvyklostí a e, konkrétních potravin na dětské zdraví a na jejich fyzický a mentální rozvoj. E, budeme hovořit o potřebě zajistit potraviny, které jsou nejen bezpečné, ale i zdravé uvádění na trh potravin, eh, které jsou určené pro děti, budeme hovořit také o tradiční dětské stravě v Evropě a o nutnosti zachovat její diverzitu. Dětské zdraví je investice do zdravé populace a do zdravé pracovní síly. Jsem přesvědčen, že tato diskuse posílí ten zdravotní rozměr té diskuse o potravinách a o stravě, včetně kontextu budoucnosti společné zemědělské politiky. E, úspěch preventivních politik závisí na dostupnosti na trhu a na dodávce potravin, které jsou zdravé a dostupné cenově. E, toto je priorita, na které musí spolupracovat zemědělství s zdravotnictvím. Máme naplánovanou konferenci eh, odborníků na toto téma 6. února a 22. Eh, června o tom bude hovořit rada. Naše druhá priorita je stále relevantnější téma farmaceutických produktů. Zaměříme se na efektivitu a to ve dvou ohledech, tedy eh, účinnost terapie a efektivitu, nákladovou efektivitu veřejných výdajů v této oblasti. Evropa dokazuje, že aktuální regulační rámec podporuje inovaci a zároveň zajišťuje bezpečnost pacientům. Zachování této rovnováhy je klíčové. Chceme-li si udržet důvěru eh, pacientů. Právě proto eh, by ten zdravotní aspekt měl být tím hlavním, eh, na co se v těch diskusích o farmaceutikách soustředíme. Je nepřijatelné, aby trh, zejména vnitřní trh v EU, byl eh, jakousi výmluvou, eh, kterou použijeme v případě problémů nebo krizí v oblasti farmaceutik. Zahájíme diskuse ohledně kvalitní zdravotní péče, a to prostřednictvím účinné terapie a o e, dostupnosti medicínských produktů. A to bude na konferenci na expertní úrovni, která proběhne 6. března v Sofii. A poté e, také o tom bude jednat neformální rada ministrů zdravotnictví 22. a 23. dubna. Jsem přesvědčen, že toto jsou témata, která jsou velice zajímavá a jsou velice blízká srdcím nejen ministrů zdravotnictví, ale také všech evropských občanů. Jako kolegislátor eh, je Evropský parlament, jak předpokládám, eh, se, se Evropský parlament, jak předpokládám, zajímá o tyto priority rady. My budeme prioritizovat práci na eh, tom jednom aktiv, aktuálně aktivním tématu, které řešíme, tedy pozměnění nařízení o EMA, což je nařízení 726 2004. První termíny trialogů eh, s Evropským parlamentem již byly stanoveny. Eh, ty trialogy jsou velice užitečné, první schůzka již proběhla a eh, závěry z ní jsou jedině pozitivní. Všechny strany chápou, že, je, že zde existuje příležitost toto téma uzavřít. Je to součást takzvaného veterinárního balíčku. Věřím, že se nám podaří pokročit v celé této věci a že dosáhneme s Evropským parlamentem kompromisu. Komise rovněž oznámila, že pravděpodobně e, vznikne nový legislativní návrh v oblasti hodnocení zdravotních technologií, e, například v oblasti vakcinace. Pokud e, toto nastane, tak Bulharsko představí návrhy radě a zahájí o nich diskusy. Nicméně rád bych zdůraznil jednu věc. Kvalita evropské legislativy je to, co je pro nás nejdůležitější. Proto bych na vás chtěl apelovat, jakožto na účastníky legislativního procesu, abyste přispívali ke konstruktivní diskusi ohledně konkrétních návrhů na základě toho, co je sepsáno v tom definitivním textu. Vedení všeobecné diskuse na základě obecných předpokladů to není přijatelný přístup je potřeba zohlednit výsledky diskuse na národní úrovni. Měli bychom se řídit eh, příspěvky národních expertů a dopadem na národní zdravotní systémy. Na závěr mi dovolte říci, že ve všech diskusích bude naše východisko vždy to, abychom dosahovali co nejsilnější perspektivy pro evropské zdravotnictví. Toto jsou diskuse, které jsou naprosto zásadní pro budoucnost EU. Jsem přesvědčen, že se v nich můžeme spolehnout na vaši podporu v příštích šesti měsících. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane ministře. Díky ještě jednou, že jste přišel a díky za ochotu účastnit se debaty. Teď zahájíme první kolečko dotazů. Slovo má pan Petr Líze. Já, dank. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji pane ministře za, vaše, za vaši prezentaci. Já bych se chtěl zmínit o dvou bodech, které jsme, jste se, o kterých jste se zmínil ve vaší úvodní řeči a které jsou eh, z mého hlediska velmi důležité. Za prvé, co se týká EMA, tak právě dnes ráno jsme vedli tu debatu. V parlamentu je takové rozhoršení, které panuje ohledně toho, jak bylo přijato v radě rozhodnutí ohledně přemístění sídla agentury EMA Nechci, abychom teď vedli nějakou tu zásadní diskusi, ale musíme akceptovat to sídlo v Amsterdamu, ale prosím, abyste dbali na to, aby, že rada musí podat eh, nás přesvědčit a ujistit o tom, že takovéto rozhodnutí v takto výsostně důležitých otázkách že se takovýto postup, kdy parlament bude postaven před hotovou věc, se už nebude opakovat. Chceme vědět velmi přesně a douf, myslím si, že vaši spolupracovníci dnes ráno sledovali tu diskusi, takže byste se už na to měli připravit. A za druhé, hodnocení zdravotnických technologií. Chtěl bych vás poprosit, abyste se zavázali poněkud silněji. Ten návrh bude předložen příští týden. 31. bude se povede diskuse a bylo by pěkné, kdyby předsednictví rady skutečně zahrajilo už konkrétní práce na tom návrhu. Asi nedosáhneme konečné schody v prvním pololetí letošního roku, ale už teď máme termíny. A co se týká termíny eh, toho veterinárního balíčku veterinárních léčiv, tak zde bych vás rád podpořil abyste se snažili dosáhnout schody s parlamentem. Pro nás je to velice důležité a rada to bohužel ještě takto nepřevzala. Takže dbejte na to a pokuste se, abychom dosáhli pozitivního výsledku. Tam v radě se hovoří pouze o nutnosti registrace a dokumentace antibiotik ale víme, že relativně eh, málo antibiotik máme ve veterinárním medicíně a to, to v tom textu není. Takže mm, nakonec, nakonec vlastně se prokáže, že víceméně jedno, co je v té obsáhlé dokumentaci. A poslední otázka souvisí eh, také s tím, jak často na, v různých grémích parlament požadoval, aby se našlo řešení pro nové látky. Dnes umírají každý týden lidé. Před krátkou dobou jsem hovořil s profesorem z univerzitní kliniky a každý týden umírají lidé, protože nemáme k dispozici už žádná účinná antibiotika, takže co můžeme udělat pro lepší eh, hygienu a eh, nové látky a tady zde musí komise navrhnout eh, a předložit legislativní návrhy v co nejkratší lhůtě to je v tom textu zapracováno, takže prosím podpořte nás. V tomto musíme udělat něco, protože jinak bude umírat denně ještě mnoho dalších lidí z důvodu tohoto problému. Děkuji. Thank you. No. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji panu ministrovi. Také bych se chtěla omluvit, protože ve 12 hodin mám jinou schůzi, takže si nemohu vyslechnout vaši odpověď, ale mý asistenti jsou zde budou a zprostředkují mi vaši odpověď. Já s vámi zcela souhlasím, pane ministře, a souhlasím s vašimi prioritami v oblasti zdravotnictví. Skutečně, pokud se týká využití veterinárních léčiv, Myslím si, že musíme si být vědomi problému registrace spojených s antibiotiky. Pan Líze už na to poukázal. Lidé umírají každý týden a ta čísla jsou pravděpodobně ještě vyšší než ta, která v současné době máme k dispozici. Takže je zde opravdu v krát, z krátkodobého hlediska velká hrozba. A musí skutečně docházet ke snižování využívání antibiotik v krmi ve, ve výživě zvířat. Takže bych opravdu byla ráda, kdyby vaše předsednictví se této složky chopilo. Nová antibiotika ano, ale určitě adekvátní využívání musíme v evropské úrovni snižovat, ale také co se týká hnojiv a výživy zvířat, využívání antibiotik, že to je opravdu hrozba pro naše země a musíme si tady tohoto problému být stále více vědomi. Dále výživa dětí, o které jste se zmiňoval, to je také velice důležité téma. Jak jste správně uvedl, Zdravo, zdraví v budoucnosti velmi souvisí se zdravou výživou zejména snižování eh, používání cukru a nasycených kyselin a musíme se tedy více zaměřit na zdravou výživu dětí. Také mám na mysli nařízení o léčebných přípravcích pro děti. Toto všechno má velké dopady na naše zdraví a na budoucnost tedy naší společnosti. Dále jste zejména zdůrazňoval důsledky, respektive problémy, zásobování nebo dodávek nebo někdy nedostateč, nedostatku lé, léku. E, směrnice z roku 2001 stanoví orgánům povinnost zajistit e, nezbytná léčiva také. Takže výrobci mají povinnost dodávat e, dostatek. Já vím, že je problém zajistit v některých místech přístup k léčím. Komise příští týden předloží návrh v, tomto, v této věci. Budeme tedy diskutovat o tom, jak zlepšit disponibilitu a přístupnost těch léků. Potom výzkum, to je také věc, o kterém jste hovořil, a jak přispět k udržitelnosti zdravotnického systému a zejména zajistit všem přístup k lékům. Já doufám, že se těmito věcmi budete intenzivně zabývat. A potom poslední věc. Ráda bych se zeptala, co rada bude, jak rada bude postupovat, protože je nejvyšší čas předložit skutečně seriózní návrhy. Potřebujeme uh, kvalitnější práci na strategii v oblasti zdravotnictví, tak abychom dosáhli těch cílů, zejména tedy co se týká přístupu k léčiv a doufám, že zahájíte práci na této síti a těchto mechanismech. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Pěča. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Priority bulharského předsednictví jsou velmi široké, je jich celá škála ale já bych se rád soustředil na několik konkrétních témat. Rezistence vůči antibiotikum například. Tento problém je v EU stále větší, jak určitě víte. A to je jedno z největších nebezpečí veřejného zdraví. Že evropské středisko pro předcházení eh, chorob monitoruje situaci a zprávy tohoto střediska Eh, ukaz, ukazují na to, že je skutečně krizová situace v této oblasti. Já bych se tedy chtěl zeptat, do jaké míry eh, Bulhar bude považovat bulharské předsednictví problém rezistence vůči antibiotikům za prioritu. Nejde zde jen o lidi, ale také o zvířata. Může, je možno také ty práce na eh, veterinárních léčivech bude možno je dotáhnout do konce, protože rezistentnost vůči antibiotikům i v této oblasti je klíčovou otázkou. V chovu zvířat se velmi často používají antibiotika pro profilaxi, ale také pro eh, léč, léčení tedy zvířat, pokud eh, jsou nemocná. Jsou tedy také určité signály, že antibiotika i přes za, zákaz budou dále používány jako stimulant růstu u zvířat? Už se vedou diskuse o této věci a já bych velmi chtěl zdůraznit, že eh, nám leží velmi na srdci práce na tomto tématu a zejména, aby ty práce byly dokončeny v následujících měsících. Další otázka. Existují plány na monitoring epidem, epiolomi, epidemiologických plánů na, pro případy co se týká odolnosti antibiotik vůči bakteriím. Děkuji, pan Hajtama. Děkuji, paní předsedkyně. Nechci opakovat, co říkali předřečníci. Ale pro ALDE je nesmír, jsou nesmírně důležité dvě věci. Za prvé, přístup k léčivům, eh, to už bylo zmíněno a má otázka se týká toho, co může předsednictví udělat, aby eh, napomohlo spolupráci směřující k lepšímu, zlepšení přístupu eh, k eh, lé, eh, lékům a abychom měli nějaký business model, který by umožnil levnější léky. Dále, to je další věc pro nás důležitá, pro naši skupinu, měli bychom jednat pokud jde o situaci eh, v ohledně AMR, eh, čili eh, rezistence vůči antibiotikům a co s touto věcí dělat. Thank you. No... Děkuji. Paní Konečná. Předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, ty otázky se opakují a je vidět, jak nás všechny vlastně trápí téměř to samé já bych chtěla uvítat že se bulharské předsednictví po téměř rok a půl trvajícím tichu uchopilo a, a nevzdalo té vize že bychom měli dokončit ty přípravky k veterinární péči které jsou velmi důležité. my v parlamentu jsme svou práci odvedli poměrně rychle a teď se vlastně čekalo na radu a pevně věřím že se bulharskému předsednictví podaří udělat významný pokrok ideálně samozřejmě dokončit to tak abychom o tom byli schopni hlasovat po trialogu a měli tuto věc takzvaně eh, alespoň z toho legislativního hlediska vyřešenou. Takže přeju hodně štěstí a jsem ráda, že i pan ministr to zmiňoval. Druhá věc, na kterou chci upozornit, je samozřejmě to nařízení HTA, které přijde ve středu příští týden, komise ho má připravit. A vzhledem k tomu, že mandát Evropského parlamentu končí již téměř za rok a pár měsíců, tak eh, bych si moc přála aby to bulharsko vzalo vážně a přestože to v té agendě zatím není tak výrazné tak aby se pokusilo udělat co nejvíc pro to aby se našel konsensus mezi členskými státy a abychom toto nařízení mohli také dokončit do konce tohoto roku protože si myslím že je velmi důležité všichni o něm dlouho mluvíme dlouho na něj čekáme a a bude velmi důležité aby rada v této věci kooperovala a právě vzhledem k bulharskému předsednictví tak aby se našly cesty jakým způsobem tu kooperaci začít a a aby to bylo jasné sdělení, že eh, to nebudou nějaké formy konferencí či seminářů, ale že se vám podaří najít konsenzus mezi tou 27 tak, aby jsme i my tady na Evropském parlamentu měli jasně řečeno, jak si to představujeme do budoucna a mohli tu práci dokončit. Takže díky moc za obojí a pevně věřím, že ty HTA nařízení tam bude ještě doplněno při té, jak bude, poté, jak bude představeno příští týden a že se vám podaří uh, Eh, být tím důležitým hráčem, eh, který může přispět k tomu, aby bylo dokončeno úspěšně v průběhu tohoto roku. Thank you. There are two more speakers. Děkuji, a jsou to ještě dva řečníci na seznamu, takže budeme pokračovat paní Karenbach. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci nám leží na srdci jedno téma a to je právě téma té rezistence vůči eh, antibiotikům. To už ukázali ostatní příspěvky, takže doufejme, že v rámci vašeho předsednictví budete komplexně řešit tyto otázky, tak jak je v současné době naplánováno. Existuje druhý akční plán komise, také příslip členských států, že pro, budou prosazovat akční plány ale zatím tedy jejich prosazování nefungovalo dobře ve všech členských státech a je to skutečně hrozba, která nabírá konkrétní obrysy, když tedy se díváme na eh, tady tyto, tato zařízení. Každý rok přibližně 37 tisíc dochází k předčasným úmrtím v Evropské unii z tohoto důvodu. Například, když Eh, eh, bychom připustili letadla, kvůli kterým by umřelo 37 tisíc lidí, tak už by bylo přijato mnoho opatření, kdežto z tohoto důvodu rezistence ještě nejsou dostatečná eh, opatření, která se přijímají. Takže ten One Health Approach doufám, že se tímto budou tyto problémy řešit, těs, že budete těsně spolupracovat s odpovídajícími eh, orgány i tedy se, s odpovídajícími ministry za životní prostředí, za zemědělství, eh, za chov zvířat. Jedině tak dojdeme k určitým konkrétním výsledkům. Druhá, druhá žádost ve vaší prezentaci jste hovoř, řekl, že my jakožto parlament musíme akceptovat rozhodnutí na národní úrovni na, na, v oblasti zdravotnictví. Ano, to určitě děláme, protože je zde princip subsidiarity, ale myslím si, že eh, příslušné nařízení jasně definuje, v jakých oblastech jsou zde kompetence a vyžadována spolupráce mezi národními rozhodovacími grémy a Evropskou unii. A myslím si, že tady v tom právě je ta evropská přidaná hodnota, a doufám, že to je také něco, co očekáváme a v co doufáme za vašeho předsednictví. A ještě třetí bod v souvislosti, kterým v souvislosti s výživou, se zdravou výživou dětí, to je také něco, co mi velmi leží na srdci, jak se bude, v budoucnu budete stavět k využívání pesticidů. My v parlamentu zde vedeme velkou diskusi o glyfosátech například které vlastně ohrožují tedy lidské zdraví, takže jak, v jakým budete postupovat a jak se stavět k této problematice. Děkuji. Děkuji. Slovo dostane pan Kovačev. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane mistře, vítám vás na našem výboru. A já bych chtěl popřát eh, novému předsednickému týmu hodně úspěchu v svém období. Já, ale spolu s dalšími kolegy, paní Kadenbach a další, hovořili o potřebě kvalitní zdravotní péče a léčby. Takže opravdu důležitou věcí je přístup k lékům. Jak to bude s těmi osvědčeními pro dodatečnou ochranu. My hovoříme o rozšíření patentových práv, zvláště eh, s ohledem na to, že v loňském roce komise vydala studii, kde se hovoří o tom, jestli, jaké dopady by měly určité výjimky, osvobození pro generické léky v případě, že by došlo k této dodatečné ochraně. Tak, jak tomu bylo veřejné slyšení a já doufám, že komise přijde s nějakým návrhem, jimž změní legislativu. Pane ministře, víte, že cena generik je mnohem nižší, protože jiné eh, léky jsou chráněny patenty. Pokud budeme mít levnější léky na trhu, tedy od prvního dne konce patentu, tak to sníží náklady v, ve zdravotnictví a zlepší to přístup k lékům pro pacienty. Co s tím můžete udělat jako předsednictví? Aby tato osvobození um, existovala. Přeji vám ještě jednou hodně štěstí vámi bulharském předsednictví v tomto nějakém útoku, ú, úkolu na eh, evropské úrovni, aby se dosáhlo lepšího přístupu k kvalitní zdravotní péči. Děkuji vám. Pane ministře, já si vezmu slovo jako poslední a uh, ukončím tak kolo otázek. Nesmírně těší, že priorita vašeho předsednictví zahrnuje i um, dětské zdraví, až se chcete zaměřit také na výživu dětí jak víte, dětská, akční plán proti dětské obezitě má zabránit růstu eh, této obezity do roku 2020. A takže eh, čas skutečně běží. Má se omezit um, reklama, propagace nezdravých těch junk, tohoto junk food, toho nezdravého jídla pro děti ve školách. Dále otázka ehm, ehm, vazby na audiovizuální eh, směrnici. Podpoříte silné právní normy, které mají omezit eh, propagaci junk foodu eh, pro děti? A nyní vám dávám slovo, abyste měl příležitost odpovědět na položené otázky. Paní předsedkyně, dámy a pánové, ehm, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte mi vám poděkovat za eh, vaši podporu. Po té, co jsem představil eh, priority bulharského předsednictví. Takže bylo položeno mnoho různých otázek. Některé z nich se překrývají, některé se doplňují. A já bych eh, se pokusil schrnout ve své odpovědi. Ale doufám, že ve své eh, odpovědi se mi podaří odpovědět vám všem. Nejprve budu hovořit o postupu přemístění eh, agentury EMA. V důsledku rozhodnutí Rady z 20. listopadu 2017 komise předložila návrh na změnu nařízení 726 2004 o změně sídla EMA z Londýna do Amsterdamu. Evropský parlament nyní musí přijít se svou vlastní pozicí. Rada doufá, že tento postup bude rychle dokončen. Je to, je to důležité, protože potřebujeme zachovat kontinuitu práce této agentury. Já samozřejmě vaše poselství předám radě. Pokud jde o e, posouzení e, zdravotní technologie, tak my víme o plánu Evropské komise schválit legislativní rámec o e, hodnocení evropské technologie. Zatím e, te, e, nemáme tento návrh, ale když je řeč o, o legislativě, tak bychom samozřejmě měli hovořit přesně. A protože tento návrh e, se blíží. Musíme vyjasnit některé věci o, o, o e, obsahu závaznosti a finálního data zveřejnění. Evropský parlament vyjádřil um, e, stanovisko k HTA v svém usnesení 2017, kde máme zlepšit přístup k lékům. Rada e, uvedla, že potřebujeme dobrovolnou spolupráci mezi členskými státy A pokud návrh eh, komise bude zveřejněn, bulharské předsednictví to předloží včas v, v rámci přípravných, eh, přípravného výboru v radě. Jakožto eh, mm, nestraní zprostředkovatele chceme dát členským částům, státům dost času na to, aby si návrh prostudovali a aby k němu zaujali postoj. Máme-li nějaké věci pokročit. Mm, nemůžeme samozřejmě předvídat výsledek, aniž budeme mít jasno eh, v tom, jakou podobu má konečné znění. Pokud jde o legislativu za bulharského předsednictví, budeme klást, klást důraz na uh, ta témata, která mají dobrou šanci dotažení, dokončení. Uh, chceme dokončit vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně veterinárního balíčku. Pokud jde o změnu nařízení 726 2004, tak tedy kde je o veterinární balíček, tak pracujeme na hm, změně nařízení 726, již, to je nařízení, že se ustavuje EMA. A hm, ta, hm, ten postup centrálního schvalování léčiv. V prvním trialogu, který se konal 23. Se konal 23. ledna, byl velice konstruktivní. Mezi radou a parlamentem existuje dohoda na některých ustanoveních, jako jsou um, některé, například um, ty věci, které se mají dohodnout společným, uh, společným legislativním postupem z informací, které máme, si, se domníváme, že tento, tato záležitost by se dala dokončit poměrně rychle. V celém balíčku je mnoho různých témat, včetně antimikrobiální rezistence. Myslím si, že oba spoluzákonodárci mají zájem na nalezení společného řešení v zájmu eh, veřejného zdraví. A doufám, že to bude případ i celého balíčku. Pokud jde konkrétně o um, Mm, rezistenci vůči antibiotikům, tak eh, ta je eh, považována za důležité téma na evropské úrovni. Je to, je to velká eh, výzva pro veřejné zdraví a proto si tato výzva vyžaduje spolupráci na evropské úrovni. Parlament již v roce 2015 vydal usnesení o bezpečnější zdravotní péči v Evropě, o zlepšení bezpečnosti pacientů a boji s um, um, antimakrobiální rezistencí. Eh, dále v roce 2016 Rada přijala závěry týkající se dalších kroků v rámci takzvaného jednotného zdravotního přístupu. A tento plán jednotného zdraví, který byl schválen komisí v červnu 2017, bude usilovat o národní implementaci. Každý s tím, že každý členský stát um, dává prioritu různým implementačním opatřením na základě podmínek v tom daném členském státě. Bulharsko eh, samo přijalo různá opatření, věnovali jsme velkou pozornost implementaci národního plánu boje proti rezistenci proti antibiotikům, pokud jde o legislativní řešení na evropské úrovni, tak v rámci veterinárního balíčku existují některé důležité aspekty související s rezistencí. My jakožto předsednictví budeme usovat o rozhodnutí na základě toho jednotného přístupu. Tedy to je zpráva týkající se eh, prodeje použití a pokud jde o zdravou výživu dětí, Jedno z horizontálních témat je téma mladých eh, a dětí. Že ta nejlepší investice do budoucnosti Evropy je zdraví pro všechny. Zdraví lidé a zdravé děti znamenají prosperitu, produktivní populaci a zdravou pracovní eh, sílu. To je důležité téma související s iniciativami předchozích předsednictví a závěry rady. Ty byly přijaty za řeckého, nizozemského a malského předsednictví. Jsme potěšeni tím, že Evropský parlament eh, považuje toto téma za prioritu, Naště pokud jde o plán dětské obezity. Děláme, děláme však dost, abychom eh, skutečně zajistili eh, zdravý životní styl dětem. Myslím, že můžeme udělat, dělat více. Ehm, zdraví je jedním z těch, z těch faktorů eh, pro lepší zdraví. Máme eh, růst chronických chorob, které často plynou eh, z toho, jak jíme. Proto je důležitým aspektem zaměřit se na tu zdravotní perspektivu, či aby jsme měli ten přístup založený na skutečně zdraví ve všech politikách. Výživa a kvalitní potraviny nám pomohou žít zdravěji, měly by, sou, měly by být součástí prevenční profilaktické politiky. Můžeme se na to dívat z perspektivy zaměstnání, obchodu, životního prostředí, vědy a rozvoje, výzkumu. To jsou všechno důležitá témata, ale nejdůležitější je dopad na lidské zdraví. Čili zdraví by mělo být na prvním místě. musíme mít eh, potraviny, které nejsou jen bezpečné, ale i zdravé. Budeme hovořit o produkci, která je mm, motivována eh, zdravím, nejenom konzumací. Pokud jde o reklamy na potraviny, no, o tom se také budeme bavit, o roli tradičních modelů, budeme hovořit o potřebě zachovat rozmanitost jídla v Evropské unii, protože děti jsou nezranitelnějšími spotřebiteli. Nejsou schopni se ještě zodpovědně rozhodovat sami. Proto chystáme přípravnou kon- konferenci v Sofii 6. 6. Eh, února. že zdraví v zemědělství by mělo jít eh, ruku v ruce. Myslím, že lze dosáhnout politického konsenzu. A eh, naším cílem je usilovat o koordinaci mezi zdravotnictvím a zemědělstvím. Producenti si musí uvědomit, že se od nich čeká, že budou produkovat zdravé jídlo a to samozřejmě souvisí i s revizí společné zemědělské politiky. Zdravotní aspekty tam musí být brány v potaz. Pokud jde o přístup k lékům, dovolte mi odpověď na některé otázky týkající se léčiv. Je to komplexní téma. Jednou z priorit předsednictví je účinnost léku účinnost tedy z terapeutického hlediska, ale také z hlediska nákladů pro zdravotní systémy a udržitelnosti. Ehm, nedostatečnost nebo nedostupnost léčiv v důsledku paralelních vývozů a dalších věcí, to je klíčový aspekt. Dále je tu eh, dopad na rozpočet. Diskuze na toto téma se konaly za různých předsednictví, řeckého, italského, lucemburského, nizozemského, slovenského a maltského předsednictví. Důležitým příspěvkem do této debaty je také Evropský parlament jeho usnesení z roku 2017 o zlepšení přístupu k lékům. Takže aby cena léku terapeutický efekt, aby to všechno bylo zohledněno eh, v rámci přístupu. Tyto diskuze by měly být součástí ehm, agendy rady při hledání řešení. Dovolte mi zmínit několik klíčových témat. Nedostatek léků, vzácnost léků, to je jedna z výzev již členské státy celý a vedou se diskuze o tzv. paralelních vývozech. Léky nejsou nějaký tak jednoduché jako jiné, některé jiné produkty a zboží, proto potřebujeme vést tuto debatu. Bulharsko přijalo opatření k eh, směřující k, k schopnosti eh, vysledovat, vystopovat ten, tyto nedostatky, to znamená elektronický systém který je schopen vysledovat dovoz, dovozy a také um, počítat se sankcemi. Dalším aspektem je dojednání, eh, aby se společně jednalo o cenách, aby existovaly určité dohody. Mě to kozuje, že Evropská, unie, Evropská unie by mohla najít řešení. Dále je tu nutnost cenové transparentnosti, která je zapotřebí k tomu, abychom dosáhli konečného cíle, to znamená ochrany práv pacientů. Abychom měli dobře fungující trh, potřebujeme férovou konkurenci. Myslím, že komise má velice široké pravomoci, pokud jde o ochranu soutěže. A to je v zájmu všech členských států. Součástí celkového obrázku je systém iniciativ a pobídek eh, producentů. Rada očekává výsledky eh, průzkumu eh, studií Evropské komise, které souvisí s právě duševního vlastnictví a ochranou těchto práv. Bulharské předsednictví chce zorganizovat konferenci expertů 6. března v Sofii a rozpravu eh, ohledně sociální politiky, zdravotnictví a eh, tedy v rámci Rady eh, pro sociální otázky zdravotnictví a um, klíčem je dosažení určité rovnováhy, kdy Evropa by měla zůstat atraktivním místem pro producenty jak už nových inovačních, tak i generických léčiv. A teď ještě stručně k otázce glyfosátu. To se probírá na pracovních výborech eh, z zemědělského charakteru. Ale glyfosáty mají určitý zdravotní rozměr. Evropská komise schválila prováděcí akt, tím se obnovuje eh, použití glyfosátu. To bylo schváleno po dlouhé diskuzi mezi členskými státy. Dohodli se na pětiletém přechodném období o ukončení používání glyfosátu. Občanská společnost um, pak eh, tedy žádala další informace, aby existovala transparentnost. O, tedy zejména ohledně fungování eh, agentury EFSA. Pak ještě otázka eh, zrušení toho osvědčení zvláštní ochrany. Um, výrobci generik říkají, že Evropská unie není atraktivní z hlediska produkce generik, eh, generických léků. Což je samozřejmě zdroj obav. Musíme přijmout rychlá rozhodnutí. Evropa potřebuje vlastní generika. protože to je závislost na producentech třetích zemí není v zájmu pacientů ani v zájmu hospodářské soutěže. Komise má právo iniciativy a proto nyní nastartovala veřejné konzultace o tomto osvobození od eh, podmínek. Eh, je to podle pravidla 5 plus 2 Není tu zatím ještě informace o nějakém konečném datu, ale je to velmi dobrá otázka. A myslím, že Evropská komise eh, by měla na tuto otázku rovněž odpovědět. Pokud bude publikována návrh v průběhu boleckého předsednictví, tak ho samozřejmě uvedeme v radě, aby eh, o tom, mm, aby o tom, o tom mohli začít jednat. Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi a za to, že jste eh, odpověděl na tolik otázek členů našeho výboru. Jsme vděční za to, že jste sem přišel a předložil priority vašeho předsednictví. A jak jsem zmínila již dříve, jsem velice potěšena, že sdílíme mnoho z těchto priorit a za eh, všechny poslance výboru Envy vám ještě jednou děkuji. Přeju vám mnoho úspěchů vašem předsednictví a díky. Уважаема госпожо председател, уважаеми dámy господа, členové na Evropský parlament, за мен... Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, bylo mi velkou ctí být dnes mezi vámi. E, jsem přesvědčen, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a radou je extrémně důležitá a jako předseda Rady ministrů pro zdravotnictví. Udělám vše, co bude v mých silách, abych zachoval dobrou komunikaci, abychom používali osvědčené postupy v naší práci. Na co nejvyšší úrovni bylo mi velkou ctí být mezi vámi. this was uh, the last point, so bon Toto byl poslední bod, eh, končím schůzi.